Bene. Dobře. Začneme s odpoledním jednáním a především chci poděkat paní komisařce Nelly Cruz za to, že dnes k nám přišla Nelly Cruz, místo, předsedka komis, místo předsedkyně komise a Eh, především má na starosti dialog s parlamentem eh, v oblasti svého portfolia. Máme k dispozici hodinu na tuto diskuzi a hned začneme hned tím, že dáme slovo paní komisařce, aby uvedla téma. Prosím. Thank you, uh, madame le Děkuji, paní předsedkyně. Jsem nesmírně ráda, že zde s vámi dnes mohu být. Jsme tak trochu za půli cesty a máme toho před sebou ještě více, ale lidé říkají, že v už se blíží eh, konec volního období a já se jich vždycky ptám, eh, jestli umějí počítat, protože nám ještě zbývá rok a sedm měsíců, takže je to ještě spoustu a já jsem připravená nepolevit. A dovolíte-li, paní předsedkyně, já bych eh, vám dnes ráda pověděla o tom, jak budujeme otevřený internet a také pohovořím o příležitostech a inovacích. To jsou věci, které bych navrhla s vámi probrat. A také bych potom chtěla hovořit o jednotném trhu v telekomunikacích a zareaguji na výzvu z rady z minulého týdne. Za prvé otevřenost. Internet je prakticky otevřený a je to taková Eh, produktivní a eh, silná platforma, protože je otevřený a propojený. A eh, jeho síla právě spočívá v otevřenosti a naše pravidla musí reagovat na tuto otevřenost a na odbourávání bariér a využívání úspor z rozsahu. A děláme to v několika věcech. Za prvé, cloud pro podniky eh, může přinést eh, levnější a eh, flexibilnější IT služby. A tady hovořím zejména o malých a středních podnicích pro občany. To může být online úschovna na jejich oblíbené knížky, filmy a hudbu a pro státy to může přinést veřejné služby, které budou přinášet lepší hodnotu a budou lépe integrované, ale odlišná národní pravidla by roztříštěla náš jednotný trh a narušil a tyto výhody. A když hovoříme mimochodem o společném trhu, tak hovoříme o společných standardech, protože jinak to nebude společný trh. A já se těším na zprávu Pilar del Castillo o strategii pro toto vzdálené ukládání dat pro cloud. A jakmile to bude na stole, tak doufám, že se o tom budeme moci pěkně pobavit. Také se zabýváme autorským právem. To je oblast, kde já už dlouho volám pozdně a to vás nepřekvapí. Když sledujete, eh, jaké změny vyvolaly změny, eh, rozvoj technologií, tak eh, je zřejmé, že autorské právo by to také mělo ovlivnit. A jsem tak trochu znavená, dovolíte-li, když lidé říkají, že Mm, se nedostanou eh, k eh, hudbě nebo eh, filmům, ke kterým chtějí. Věci se nemohou dostat k řádným moderním výzkumným technikám a umělci se nedostanou ke svému obecenstvu. Pokud ne, tak máme problém a potom tady bude více šťastných lidí, umělců i vědců. A to, paní předsedkyně, bylo důvodem eh, spuštění licencí pro Evropu. Mimochodem, já nejsem pro eh, vydávání legislativy, pokud eh, chce, pokud je možné nalézt pragmatická, snadnější a méně těžkopádná řešení. Každopádně pracujeme také na modernizaci prostřednictvím legislativy, zejména pokud program licence pro Evropu se naplní. Takže eh, neprojdeme-li jedněmi dveřmi, projdeme jinými. Prosazujeme eh, otevřenost i jinde, i jako v, u sektoru veřejných informací, nebo v informací veřejného sektoru. Eh, to je příležitost zprůhlednit veřejné úřady, dát lidem více produktů vycházejících z dat a stimulovat jednotný trh, který má hodnotu desítek miliard eur a já jsem rád, že legislativa eh, pokračuje a děkuji panu eh, eh, Kalfinovi a dalším za tento pokrok. Doufám, že se nám podaří dosáhnout ambiciozní schody ještě před koncem irského předsednictví, tak aby všichni, včetně malých podniků, snadno a jednoduše mohli používat a opakovaně používat veřejné údaje a vytvářet opakovaně hodnotu po celém jednotném trhu. A nezapomínejte nikdy na otevřenost a svobodu a na to, že závisejí na bezpečnosti. Nemůžete být otevření online ani svobodní, pokud neustále vám hrozí e, riziko ze strany hackerů, špionů nebo krády e, v identity. Náš e, návrh, pokud jde o elektronickou identifikaci, usnadní lidem prokázat, že jsou to ti, kdo jsou a pomůže jim uzavírat bezpečné a pohodlné transakce a otevře celý svět služeb po celém e, jednotném trhu. E, podobně e, to platí pro naši strategii u kybernetické bezpečnosti, včetně navrhované směrnice, která podpoří odolné sítě, protože tyto hrozby nehrají žádné hranice, tak je musíme eh, řešit po celé EU a nad její rámec. Já se, paní předsedkyně, s velikou radostí eh, vám předložila tu strategii v únoru. Kybernetická bezpečnost by, mm, nebo by byla eh, nejvyšší politickou prioritou pro nás, pro všechny. Já doufám, že parlament eh, rychle pokročí tak, aby směrnice o bezpečnosti sítí a informací mohla být eh, přijata ještě za tohoto mandátu. To by opravdu dávalo velký smysl. Ta otevřenost je důležitá pro náš jednotný trh. Svět se digitalizuje a my máme na vybranou, můžeme i nadále nechávat bariéry on, obchodu online a inovacím, bariéry, které jsme desetiletí odbourávali jinde, nebo můžeme e, zajistit e, e, nebo poskytnout našemu jednotnému trhu nový domov online, který bude životaplný, jednotný a otevřený. A je to velice důležité pro jednotný trh eh, v Evropské unii uznáváme eh, hodnoty a ctnosti, otevřenosti. Eh, a nejsou to jenom ekonomické věci, ale svoboda a vyjadřování a demokracie. A ne každá země po světě sdílí naše hodnoty. A na, o, na mezinárodních jednáních po celém světě, například IGF v Baku, na kterém se někteří byli, až na VCIT v Dubaji, jsme toho svědky, tak snažme se eh, eh, překlenout tu eh, mezeru, pokud to je možné. Snažme se zahrnovat a budovat schopnosti. Ale bohužel něk- nakonec někteří budou víc pro více státní kontroly a pokud zvítězí, tak je riziko, že se internet roztříší a potom přijdeme v jednotnou otevřenou globa- o jednotnou otevřenou a globální síť. A proto musíme i nadále podporovat eh, evropské hodnoty a podporovat otevřený eh, model řízení internetu založený na eh, více dotčených stranách. A proto stojíme si bok po boku jako Evropská unie, nebo stojíme, buďte stát společně jako Evropská unie a nechat se správně zastupovat na venek, eh, abychom prezentovali společné stanovisko eh, na podporu svobodného a eh, odolného internetu. A tady se dostávám ke druhé věci a sice k digitální transformaci, která nabízí příležitost všem. Digitální důvěra a v dovednosti jsou tady podstatné. Pokud jich nebudeme mít dost, tak brzo nám bude scházet až milion kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT. A to je šílené v roce 2015 bude mít milion prázdných míst v eh, informačních a komunikačních technologiích a na druhou stranu dobře víme, eh, jaká je teď nezaměstnanost eh, mládeže do nebe volající. A, a mm, v některých členských státech dokonce se potýkají s nezaměstnaností mládeže přes 50%, což je každopádně nepřijatelná situace. Takže pokud by se nám eh, podařilo eh, tyhle eh, dvě věci sladit lépe, tak bychom opravdu pomohli mladým lidem a, pomohli kom i své konkurenceschopnosti. Musíme všichni udělat něco na, na zaplnění této mezery. Průmysl, ti, kteří zajišťují vzdělání, Evropská unie jako taková Eh, společně s ostatními eh, eh, slibujeme, že něco takového uděláme. Právě jsme uzavřeli dohodu v Velké koalici pro digitální pracovní místa. To je nový druh spolupráce na vyřešení hm, našich hospodářských chorob. není to jenom retorika, jsou tam jasné závazky k tomu něco udělat nejenom ze strany komise, ale eh, od řady dalších partnerů eh, v úplně novém partnerství. A další věc, měli bychom eh, zajistit, abychom nevyloučili polovinu populace. A víte dobře, o čem tady hovořím, kariéry v informačních a komunikačních technologiích nepřitahují dostatek žen. A ženy a dívky si často myslí, že mm, informatika není pro ně. Já si myslím, že to není správný způsob myšlení. Mělo by to být pro každého a mm, je to velká příležitost pro každého a já s velkou radostí e, e, sleduji, že spolupracujeme na dní e, holky v IT v Dubnu, který má změnit toto smýšlení. A tímto způsobem propagujeme digitální otevřenost a příležitosti. Musíme se stále zaměřovat na inovace. Od podnikatelů přichází takových inovací, Eh, na druhé straně ve Spojených státech většina nových pracovních příležitostí eh, vzniká v začínajících podnicích, často eh, fungujících na internetu. I tady v Evropě máme spoustu mladých inovátorů a úspěšných příběhů, ale já chci, abychom měli kulturu, kde se budeme, kde budeme uznávat podnikatele a oceňovat je. Kulturu, kde lidé se nechají odrazit, odradit možným selháním a kde budou mít e, podporu e, a zdroje pro úspěch. Tady hovořím o v různých iniciativách na podporu e, v výzkumných pracovníků. Podívejte začalo to ve Španělsku, je to obrovský úspěch s telefonikou, tehdy to začalo, teď se to dostává do Berlína, 10 tisíc mladých lidí v loni v létě a teď se to přesune příští rok do, Berlín, do Londýna to je eh, nejlepší věc eh, pro propagování. Já jsem velice ráda, eh, že evropský rozpočet bude i nadále podporovat inovace a výzkum. Horizont 2020 nabízí větší v podnět ekonomice než kdykoliv předtím a IT určitě tam bude hrát velkou roli. Díky jednodušším pravidlům můžeme usnadnit inovativním společnostem žádost o financování a, a také vytváření nových produktů a jejich uvádění na trh. Horizon 2020 bude se zaměřovat na důležité technologie, jako je elektronika a několik dalších. A já bych eh, ráda spojila eh, různé součásti tohoto ekosystému a zajistila, aby podpora nebyla tak roztříštěná. Mm, vytvořit takový Airbus z čipů, eh, které budou schopní, schopné konkurovat na globální eh, scéně. Takové inovace eh, dílčí mohou eh, být jádrem zítřejší transformace v podnikání v zdravotnictví, v dopravě a v dalších sektorech. Co kdyby k takovým úspěchům docházelo v Evropě? Musíme se zabývat zítřejšími superrychlými sítěmi. Za 10 let se globální mobilní provoz může zvýšit 33krát. Ano, slyšíte správně. Už hovořujeme o technologii páté generace. Už otázkou je, jestli ta technologie eh, bude přicházet od evropského průmyslu na základě evropského výzkumu a vytvářet evropská pracovní místa, nebo jestli naši globální eh, konkurenti nás předeženou. A proto jsem vyzval partnery, aby Eh, se ke mně připojili eh, v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v této oblasti, což si myslím, že příležitost teda se nedá promeškat k tomu, abychom eh, se znovu dostali globálně technicky do popředí a podpořili to 50 miliony eur investic EU navíc. Všechny tyhle ty věci v otevřenost, příležitost a inovace závisí, závisí na jedné věci, na širokopásmovém připojení. Evropané chtějí internet, stojí eh, před obchody, aby si koupili nejnovější zařízení, protestují eh, proti pravidlům, která se týkají eh, v obsahové náplně online, ale nic z toho není možné bez širokopásmových, spolehlivých, všudy přítomných a rychlých sítí. 1. ledna jsem přišla s desetibodovým plánem pro širokopásmové připojení, tak aby každý občan měl uh, připojení, které si zaslouží. A uh, samozřejmě uh, vedoucí představitelé EU značně snížili uh, náš návrh na uh, šíření digitálního připojení v rámci v nástroje Connecting Europe. A já jsem ale odhodlaná použít jakékoliv prostředky, například z EIB, strukturální fondu nebo investičních fondů, anebo z národních a regionálních eh, fondů eh, pro eh, nové státní podporné sítě. A pomohu a budu potřebovat vaši podporu a podporu vašich kolegů ve výborech pro regionální záležitosti a rozpočet pokud rada promeškala tuto příležitost, tak já doufám, že vy jako poslanci eh, tuto eh, část rozhodnutí opravíte. A potom připravujeme několik dalších opatření, které se týkají eh, v univerzální služby nebo síťové neutrality a příští týden chceme navrhnout i jak snížit náklady na stavební práce, které se týkají zavádění širokopásmového připojení. A, a také potřebujeme desítky miliard eur na lepší využití stávající infrastruktury. A díky jednotnému trhu se nám podaří dosáhnout úspor z rozsahu pro v, v operátory tvůrce v aplikací i zařízení pokud eh, všichni budou bojovat za své eh, trvalé eh, zájmy v jednotlivých zemích, tak se nikam nedostaneme. My už jsme v 25. století nemůžeme zůstat u systému 20. století. Potřebujeme systém, který se bude dívat dopředu, bude ambiciozní a bude evropský. A to bude filozofie našeho akčního plánu pro bezdrátové připojení. Nicméně tyto kroky jsou pouhým eh, začátkem. Jednotný trh v telekomunikacích eh, zatím není eh, hotový a Evropská rada nás minulý týden požádala na konkrétní opatření, která se budou týkat jednotného trhu v ICT před jejím řídovým zasedáním. Představte si, co to znamená. Telekomunikační digitální sektor, který bude schopen odbourat bariéry a mít velké evropské plány a globálně konkurovat. Nabízete lepší eh, návrhy pro spotřebitele, být inovativnější, integrovanější, propojenější, eh, konkurenceschopnější a nabízet větší volbu. A doufejme, že také skončí evropský eh, roaming jednou provždy. a dokončení toho, toho jednotného telekomunikačního trhu by eh, jednotný trh mohlo eh, povzbudit o eh, stovky miliard eur ročně. Tím se budeme intenzivně zabývat v nadcházejících měsících. Takže u nás bude pracovat tropické pracovní, panovat tropické pracovní klima na našem generálním ředitelství. A já také doufám, že vy se zapojíte do této debaty, a to aktivně všichni. Eh, věcně, protože toto je eh, podstatná šance, jak zajistit širokopásmové připojení pro všechny a eh, propojený konkurenceschopný kontinent, tak toto právě o tom my hovoříme, když hovoříme o propojené Evropě. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Děkuji za to, že jste přišla a že jste podala zprávu. Určitě zde to vzbudí celou řadu otázek a připomínek. Já bych chtěla požádat kolegy. Máme zde kolegu Nisteroje, který má e, něco 16 mm, hodin jiného, takže já bych ráda mm, mm, požádala, abychom mu dali výjimečně slovo dříve. Tak prosím. Děkuji. Já bych eh, rád eh, přijal tu nataženou ruku paní komisařky, když ona se pokouší eh, kreativně tady spolu námi přemýšlet. Je dobré podívat se na všechny ty výzvy. Ona sama nám uvedla určitý, nebo dává určitý příklad v různých debatách, iniciativách. Hovoříme tady o 110 miliardách eur ročně. To je nepředstavitelné. Ony leží na zemi. A já si myslím, já jsem zpravodaj pro strukturální fondy RDF, Fond regionálního rozvoje, a myslím si, že navzdory tomu, že to nebylo v návrhu Evropské komise, ICT by tam měla být priorita. Je to nějakých 180 miliard v tom eh, Evropském fondu regionálního rozvoje. A čtvrtá priorita by tam měla být eh, ICT. Parlament by to mohl stanovit jako mandát. A tím bychom eh, dali najevo, jak nesmírně důležité eh, to je pro budoucnost našich lidí. Eh, Tvoří to pracovní místa a rozšiřuje to Evropu. A druhá věc. Je tady Evropský institut pro inovace a technologie. ICT Labs. A my jsme řekli, že jak bych eh, řekl, eh, je třeba zajistit stejnou eh, kvalitu jako v inovačních klastrech, tak aby se ty regionální iniciativy na to daly napojit, aby ty šance tady byly stejné i jako jinde. A já proto s vámi lituji, paní předsedkyně, že rada tu prioritu nestanovila. Jako parlament eh, si výslovně myslíme, že by to tak nemělo být. Protože Evropa eh, opravdu může vytvářet eh, takovéhle šance. A vy jste tady, paní komisařko, kdysi si představila takovou, takový pěkný plán k rozšíření širokopásmového připojení. Já si myslím, že všem nám je to jasné a že v v eh, na venkově vidíme eh, velké díry v tom připojení a mohli bychom se za to společně eh, všichni postavit, aby se zaplnili. Ale každopádně máte moji veškerou podporu. Grazie, kolega. Děkuji, kolega Fan Visteroj, děkuji za informace a teď se vrátíme k normálnímu pořadí. Slovo má mm, mm, kolegyně Del Castillo, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vítejte, paní komisařko. Je to potěšení, že jste přišla. Na začátku jste eh, eh, řekla, že nám zbývá hodně času, ale já si myslím, že nám zbývá málo času ve funkčním období, protože hm, eh, samozřejmě takováto agenda, která nebude tedy eh, předložena do léta, tak asi potom by to těžko nějak prošlo parlamentem ještě, ale takže mm, je třeba, abyste předkládala určité vize nám, abychom věděli, kam se ty aspekty mají ubírat. Zde, když si uděláme legislativní bilanci, v této oblasti, za kterou jste odpovědná, tak to je bilance velice pozitivní. A eh, mm, všechno, co jste dělala, tak vždycky bylo z takové mm, perspektivy pokroku, e, tedy kam se má ubírat ten sektor a jakou roli tento sektor hraje v konkurenceschopnosti a v té e, evropské e, ekonomice, aby byla dynamičtější. V tomto vy jste hodně přispěla k tomuto k tomu, že jste v podstatě stanovovala takové směry ve všech těch konkrétních aspektech, ale eh, Eh, ještě určitě společně k, tomu se, k tomuto hodnocení se vrátíme někdy. Jenom já mám takové dvě, tři otázky v zásadě. První Eh, zde eh, eh, rada tedy pověřila komisi, aby komise přijímala určité akční plány, aby rozvíjela evropský telekomunikační trh, aby to byl skutečně jednotný trh. Bylo by možné tam udělat větší pokrok? Můžete nám říci, jaké typy opatření či aktivity předloží komise? teď, tak aby jste reagovali na to pověření rady. Hmm, a za druhé, Konkrétně byste eh, zmínila spektrum, možnost eh, aby eh, tedy třeba se mm, tedy organizovaly výběrová řízení na spektrum a aby to šlo za, ty, za ten rámec kontrol, národních kontrol, co s tím udělat. A potom nástroj Connecting Europe Facility, CEF, takže tady, jak to vypadá, úplně se opo Eh, minulo toto téma. Takže lze s tím něco udělat, jaká je představa komise a závěrem. Nesmíme zapomenout na další zásadní aspekt, a to především v případě Evropy, eh, eh, v případě Evropské unie, jaký, je tedy ten, eh, jak tedy i eh, státní a veřejnou zprávu před, převést eh, tedy od analogu na digitál, protože zde ve všech evropských zemích státní veřejná zpráva musí tedy hm, projít touto revolucí a dojde skutečně k tomuto. A my jsme již o tom hovořili, o tomto tématu a e, i jsme na to tedy apelovali a je třeba tedy teď opět na to navázat a trvat na tom, tak aby e, chom tedy skutečně to v řádném stavu předali do dalšího funkčního období. Děkuji, Pilar. A slovo za socialisty demokraty má paní Tikau. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní komisařce, že přišla a chci ještě jednou vám poděkovat za to, že jste i přijala tu iniciativu, eh, která se týká informačních komunikačních technologií a postavení dívek žen, tedy, protože tady ještě tento lidský potenciál nebyl dostatečně využit. Kromě toho, oblast informačních komunikačních technologií má obrovský potenciál tvorby pracovních míst a to je důvod, proč se vás chci zeptat, paní komisařko, na toto. Chci, abyste neakceptovala škrty, které se navrhují v tom příštím finančním rámci v nástroji Connective Facility a tím mám na mysli tu část, která se týká IKT. Tyto investice, především pokud jde o propojení státní veřejné zprávy, pokud jde o mm, systémy e-government, pokud jde o modernizaci společnosti jako takové, tak to je velice důležité, protože hodně věcí zde závisí na informačních komunikačních technologiích právě. A to implicitně znamená nové pracovní příležitosti. Takže vám chci říci, že parlament vás podporuje mm, v tom, abychom neakceptovali škrty eh, v oblastech, které potenciálně generují pracovní místa. A mám ještě pár otázek, které se týkají dalších iniciativ, které eh, i mm, Eh, které tedy eh, se objevují v pracovním programu, jako třeba elektronická faktura, fakturace. To je iniciativa, která se má eh, objevit v druhém pololetí tohoto roku a to je nástroj, který může být velice užitečný v oblasti veřejných zakázek, protože může umožnit větší rozvoj v této oblasti. A Teď pokud jde o e, cloud computing a naše strategii, tak zde bychom chtěli vědět, kdy komise nám předlaží svou strategii. Protože průmysl čeká na tuto strategii, stejně tak i my. A chtěli bychom vědět právě, e, co by, obsaho, co by mohla obsahovat tato iniciativa e, včetně elektronických služeb třeba. Potom snižování nákladů na široké pásmy, eh, pásmo, pokud jde o budování infrastruktury a jde o to i integrovat eh, evropský eh, trh mm, platem za mobilní služby. To jsou velice důležité iniciativy, na které se těšíme. Kdy komise předloží tyto iniciativy? poněvadž nás nečeká moc času už a chtěli bychom všechno toto zakončit eh, do konce funkčního období, které nastane dost brzy. A závěrem, jaká opatření navrhnete Evropské radě eh, na říjnové zasedání, protože parlament by vás chtěl podpořit v tomto. A já doufám, že společně se nám podaří přijmout opatření, která pomohou rozvoji průmyslu v Evropě. Děkuji, paní předsedkyně říká. Na dvě minuty kolegyně Madurel. Prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Já bych ráda především zde i e, se připojit ke kolegům, kteří zmínili, e, že jim leží na srdci škrty, které navrhuje rada. A protože e, to by mohlo postihnout negativně digitální agendu a především budování infrastruktury infrastruktura, ale také i další, eh, další iniciativy jako cloud computing například a podobné iniciativy. Je to velice těžké teď, hm, takovéto velké škrty. To asi potom bude těžké splnit eh, cíl jako přístup k širokému pásmu, tak jak jsme si stanovili v té digitální agendě roku 2020, s takovýmto malým rozpočtem hm, asi těžko bude moci Evropa rozvíjet telekomunikační sítě a Eh, rozvíjet tedy digitální agendu v EU. Také bude těžké i poskytovat nezbytné elektronické služby občanům, podnikům a státním a veřejným podnikům a eh, orgánům. Dále Samozřejmě to je zásadní přece pro modernizaci a oživení evropské ekonomiky, tedy jak zmaximalizovat dopad tohoto sektoru právě, aby maximálně ovlivnil pozitivně eh, eh, oživení ekonomiky, když ten, eh, když ten rozpočet bude tak malý byste správně řekla, musíme využít různé synergické efekty, třeba se strukturálními fondy, ale v Evropě především bychom se na to měli podívat z pohledu soudržnosti souhlasíme s tím, že soukromé finance také jsou určující pro posílení infrastruktury a sítí. Eh, mechanismus eh, Connecting Europe stanovuje určité mechanismy i zapojení soukromých financí, i eh, rozpočet navrhovaný radou, také i Eh, se tohoto eh, dotýká, což může mít negativní dopad eh, na rozvíjení infrastruktury širokého pásma. To je přece zásadně důležité pro Evropu. Proto je třeba mít jasný právní rámec, který by zakotvoval práva povinnosti provozovatelů. Zde proto se chci zeptat, kdy dostaneme závěrečný návrh nařízení, návrh nařízení, které se týká regulovaného přístupu k komunikačním sítím. Eh, protože to je prioritní přece, abychom spojili úsilí, abychom <clears throat> zajistili adekvátní financování tohoto projektu. Jsem si jistá, že určitě můžete počítat s podporou našeho výboru a konkrétním s podporou mé frakce, protože víme, že eh, nedostatečné investice dnes mohou mít velké závažné důsledky do budoucna. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, děkuji. A nyní má slovo eh, kolegyně Tomsen. Prosím. Presidente. Uh, Děkuji, paní předsedající. Já jsem nesmírně ráda, že jste dneska přišla, paní komisařko, protože všichni byli šokováni, když a Neskutečně bylo to neuvěřitelné, že došlo k 90% eh, ke snížení Eh, podpory širokopásmového připojení na 19% a stejně tak, že byly odebrány tyto možnosti tam, kde jsou velice důležité. Já vím, že je to digitální kyslík, široké pásmo, který je potřebný pro rozvoj Evropy a proto bych se ráda dozvěděla, jakým způsobem je možné rozdělovat ty peníze, jakým způsobem je možné ty peníze řešit že bylo řečeno, že z části to lze použít také z strukturálních fondů, ale to nebuď ty nebudou k dispozici vždy tyto peníze. Tedy, co bude s těmi 8 miliardami, které, čím je nahradíme, ty, které dostaneme, protože to je velice důležitý předpoklad. My to potřebujeme na to, abychom mohli rozvíjet digitální Evropu a abychom mohli nabízet pracovní místa, o kterých jste byla hovořila. Ano, a co se týče širokého pásma, tak jsem přesvědčena o tom, že parlament vás podpoří. A v každém případě bychom chtěli být neustále informováni, jaký je stav věcí, protože nás se také ptají, co se děje s širokým pásmem a jsou určité periferní oblasti, kde nikdo nechce bydlet, dokud tam nebude širokopásmové připojení. To je tady velice důležitá strategie. A dále, a si je hezké hovořit o širokém pásmu nebo o IKT, ale já se domnívám, že polovina občanů Evropy neví, jakým způsobem nastartovat počítač a jakým způsobem bychom měli tolika lidem eh, umožnit tyto kompetence, jak je to naučit. Víme, kolik lidí je nepřátelských vůči novým technologiím a prostě říkají, že nemají přístup. A já se domnívám, že tady by měl sociální fond dát k dispozici určité prostředky pro zvyšování kvalifikace dospělých osob v oblasti počítačové techniky protože neustále bude docházet další digitalizaci a 25% občanů vůbec nemá tušení o tom, co to IKT znamená. A to je věc, kterou nemůžeme brát na lehkou váhu. V opačném případě velká část obyvatelstva nám zůstane taková, které, kteří s tím nebudou mít nic společného a nebudou to umět. A jinak, co, k tomu, co jste říkala o ženách a dívkách ještě. Trh práce, kde je nejrozšířenější segregace, tak to je právě oblast informačních a počítačových technologií. Komputerové vědy v západní Evropě sotva jsou předmětem zájmu studentek. Třeba v Rumunsku je to jinak, ale víme, že je důležité, abychom velkou část této populace přitahli a získali pro tyto technologie. Proč se počítačová branže spokojí s tím, že používá pouze 58% disponibilních talentů? Představme si to, že to je jeden milion e, pracovních míst, které zde čekají také na dívky a ženy. Ano, děkuji. Děkuji, paní Karvajo. Our uh, committee and thank you very much for your explanations. Uh, I want to... Uh, uh... Já jenom se chci vyjádřit k Horizontu 2020 a chci zde Mm, vám požil, položit otázku, která se týká IKT Horizont 2020. Mm, e, víte, že to je pilíř 2 a je to něco, co ale v podstatě je průřezové, to jde napříč vším, ať je to konkurence, schopnost průmysl, věda, všechny změny ve společnosti, to se to všeho týká. I v parlamentu my e, e, hodně Eh, tedy jsme podporovali eh, režim FED, eh, který podle nás byl velice užitečný mm, programem pro vědu, nejenom pro technologii a my teď ale mm, máme určité kontroverze při jednání s radou, nedaří se nám radu přesvědčit, takže bychom chtěli apelovat na vaši podporu, abyste podporovalo i podpořila tedy ambicioznější tedy e, e, tento program a potom přístup k publikacím. Zde e, otevřený přístup k výsledkům a k publikacím. Takže zde bych chtěla, aby komise nám ukázala způsob, jak podporovat ten udržitelný podnikatelský model Eh, abychom mohli v horizontu 2020 i implementovat tuto strategii zpřístupnění publikací, tak abychom zajistili otevřený přístup publikacím, abychom i eh, zachovali tedy vysokou úroveň publikací, abychom, eh, aby to bylo přitažlivé pro vědce, aby publikovali v těch špičkových mm, publikacích a aby se tedy nebáli té naší politiky ote, o, e, otevřených e, publikací. Takže bychom měli e, zajistit řádnou aplikaci této strategie otevřeného přístupu k publikacím v rámci Horizontu 2020. Děkuji, kolega Heller. So thank you, Commissioner, for being here. I... Děkuji, paní komisařko. Já jsem chtěl jenom tak trochu zdůraznit, eh, že bychom eh, neměli dělat tu chybu a, zdůrazňovat eh, to, jak Rada udělala chybu, pokud jde o Connecting Europe. Jde akorát o ten strop, ne o konkrétní obsah. To není vyjednané ještě. Zejména pokud se podíváte na konstrukci toho nástroje, který je rozdělen na půl, Potom jsou tam zapojené strukturální fondy. A potom eh, se tam sníží broadband na nějakou miliardu, ale dá se tam mnohem víc na jiné věci. Tak eh, v mandátu parlamentu pro vyjednávání je tohle měnit. Čili eh, neklaďme si jenom otázku, jak to může, mohla udělat rada. Tohle je politická věc, kterou můžeme ovlivnit v praxi bychom mohli hledat řešení, protože Rada navrhla určitou flexibilitu a v praxi by to znamenalo, že eh, prostředky, eh, které z programu neotečou do ženských států, by vytvořil nějaký fond. To, to, by se, to co by se nevyužilo, bylo to nějakých 30, 45 miliard. No, bychom nemohli řešit tu konkrétní částku, protože eh, to byla spekulace, ale mohli bychom už předem vyčlenit ty, tyhle věci. Takže buď by se rozhodlo, že Connecting Europe eh, by eh, zbytky používala na tohle, protože se používá hodně ze strukturálních fondů. A za druhé, bychom tam nějaké procento mohli stanovit eh, pro eh, to, eh, co by skončilo ve fondu. Řekli bychom, že něco se přepošle zpátky na zemědělství a na strukturální fondy a to, co se tady vrátí, už by tedy by bylo nějak účelově vázané na to či ono. A myslím, že digitální Evropa a Connecting Europe by byla prioritou číslo jedna. Dalo by se to snadno udělat v parlamentu. Kdybychom eh, uznali, že ty stropy a další věci nejsou realistické, tak eh, kolegové z zemědělství a z eh, dalších, nebo ze strukturálních fondů by uznali, že to také ovlivňuje lidi na venkově a je to taky otázka pouhé struktury zbližování podmínek eh, v životní podmínek v Evropě. Takže parlament by eh, z tohoto mohl udělat eh, prioritu číslo jedna. Nicméně měli bychom nejenom na sebe navzájem apelovat, jde prostě o to, jestli tento výbor, zpravodaj pro Sloupec 1a, zpravodaj pro Horizont a další, opravdu se zapojíte do diskuze a pokud parlament ukáže tímto směrem, tak ano, ale my bychom v praxi měli ukazovat tímto směrem. Nečekejme na komisi ani radu. Teď je to v našich rukou. Děkuji. Kolega Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, že jste přišla. Je jasné, že toto jsou velice významné úvahy, poněvadž naše závislost na těchto technologiích je větší a větší každý den se zvětšuje, tudíž eh, eh, eh, zabezpečení těchto služeb je velice důležité a my se na to nemůžeme dívat z pohledu útoku z vnějšku. A já, se, já proto kladu další otázku, tedy jak je to s hardware, nejenom se software, ale s hardware, protože to je všechno skryto tedy v těch počítačích a jak eh, třeba někdo by to mohl nějakým způsobem zneužít zvnějšku, tedy hardware zneužít zvnějšku, aby z toho vytáhl určité konkrétní informace. Já se ptám, zdali máte podobné obavy a pokud ano, co s tím děláte v Evropské unii? Děkuji. Grazie, ultimo. Děkuji, poslední. Eh, má slovo kolegyně Urskok. Eh, tack för ordet. Ehm, jag är eh, just nu rapportör. Děkuji. Jsem zpravodajkou pro, pro elektronickou identifikaci. A při této příležitosti se setkáváme s mnoha lidmi, s mnoha experty provádíme různé semináře a všechny výsledky, které takto získáváme, tak mohu říci, tak tady naše očekávání jsou obrovská. Všichni chceme přitvořit na, vytvořit návrh týkající se elektronické identifikace a domnívám se, že tím by vznikly nová pracovní místa. To znamená, ta očekávání jsou zde obrovská. A velice často se setkáváme také s představiteli členských států, kteří se domnívají, že nejlepší systém mají vždy oni právě u sebe doma. doma. A to je věc, ke které musíme přihlednout ve své zprávě, ale máme na to ještě trošku času. Já konstatuji, že často vzbuzujeme příliš velká očekávání, která potom není možné splnit. Avšak na druhé straně také konstatujeme, že mnoho lidí není připraveno se pohnout. A to je také zapotřebí, protože my musíme pracovat orientováně na cíle, ano? Děkuji a předposlední, paní Mertes. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. Je strašně škoda, eh, že Connecting eh, Europe Eh, neinvestuje více investic. Náš parlament to chce, nizozemský parlament to chce. Je tady eh, také velká poptávka na chytrém, po měření a chytrých sítích. A potom jde také o eh, spolupráci s telekomunikačními sítěmi, tak abychom mohli šetřit spolupráci s telekomunikačními firmami, která by předávala ty údaje z chytrých sítí a měřičů. A také jde o to, aby eh, Connecting Europe používala už stav, jiné stávající sítě, například eh, energetické sítě, které jdou podél eh, železnic. Můžete mi říci, jak vaše agenda se na toto zaměřuje a jestli tady nejsou problémy s ochranou soukromí, kdyby takové osobní údaje najednou převáž, tedy předávali dále telekomunikační společnosti. Sure. Děkuji kolegyně Merkis a nyní má slovo paní komisařka, tak prosím. Thank you. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já opravdu ten pocit, a, a ne nově, už nějaké tři a půl roky, že jdeme stejnou cestou a že na vašem výboru není třeba se bavit o tom, jak důležitá je digitalizace. a souvisl, její souvislosti s dalšími sektory. Já musím mnohem častěji vysvětlovat, že je to horizontální věc, že to opravdu souvisí s občany. Já si myslím, že je to nejlepší oblast, kde můžete občanům vysvětlit, proč dává smysl eh, mít evropský eh, přístup k digitalizaci a k trhu. A, a že je to opravdu propojené se vším ostatním. Vy tady hovoříte o energetice, ale souvisí to se zdravotnictví, s, s kulturou a s dalšími věcmi. Ono už jenom ten pocit, že mám vaši podporu, za to jsem velice vděčná. A v mé povaze je, že když dojde na lámání chleba, tak eh, já mám chuť bojovat, když situace zhoustne. Byla jsem překvapená, abych to řekla diplomaticky, že rada přijala takovéto rozhodnutí. Eh, a tím eh, nevyužila eh, příležitosti a naopak se zahleděla do minulosti. Nicméně mám v naději, že mm, na radě minulý týden tak trochu požádali komisi, aby přišla s nějakým detailním návrhem k digitálnímu jednotnému trhu. A všichni dobře víme, o co tady jde, že hovoříme o digitálním jednotném trhu. o, o širokopásmovém připojení tedy. A je, pokud e, se ho dotýkáme, tak to jde tak trochu proti. Každopádně vám děkuji e, za váš e, přístup. Já jsem si udělal tady poznámky a, a všichni tady naznačovali možné cesty z toho, co nemůžeme přijmout jako konečnou situaci. Já se ještě pořád pamatuji na první zasedání s vaším výborem, kde jsme vysvětlovali, oč jde. Jsem uh, tehdy eh, řekla, asi si to zpamatujete, že že a tehdy jsem, tehdy to, a můžu to pořád opakovat, že bychom se neměli eh, nechat rozdělit v digitálních záležitostech mělo by být úplně eh, jedno, kde člověk žije. Když žije na venkově, tak nemůže být druhořadým občanem. A i pan Eiler například říkal, že dáváte-li eh, příležitostem, eh, příležitosti občanům, tak si uvědomte, že všichni platí daně a nesmíte rozlišovat podle věku nebo podle členského státu původu nebo eh, podle eh, místa života, jestli na venkově nebo ve městě. Souvisí to s elektronickým zdravotnictvím, s kulturou, s energetikou. Takže pokud eh, tady rozlišujete, tak děláte velkou chybu, protože mm, lidem upíráte příležitosti. Pokud je o CEF, tak eh, pro mě to byl fascinující nástroj. Společně s předsedou nebo prezidentem Evropské investiční banky jsme vedli dlouhou intenzivní debatu o těch 9,2 miliardách, které měly jít na digitální vysokorychlostní připojení, které se mělo použít nástroj eh, v Evropské investiční banky. Potom se hovořilo o 18 miliardách eur. Paní předsedkyně, pardon, o 80. A paní předsedkyně, pokud by bylo 80 miliard eur, a ono to souvisí s těmi penězi, pokud to máte k dispozici pro venkov, pro oblasti, které by normálně nebyly zajímavé pro soukromé firmy. Já jsem si myslela, že to byla ta první chyba přemýšlení rady. Oni někdy říkali, no to je prosím nás. To ať eh, řeší eh, soukromé firmy. Ale eh, ty nebudou dávat peníze do neziskových aktivit. Já si dokážu představit, proč. V našem případě máme jinou odpovědnost. Hovoříme tady o, o přístupu sociálních nákladů versus přínosu. Můžu hovořit tady opět, tady opět o elektronickém zdravotnictví, energetice a tak dále. Čili my dobře víme, že na venkově eh, bude méně než 80 miliard k dispozici. Ono to přešlo z 9,2 na 1. Eh, to je jasný signál. Já myslím, že eh, nebylo zřejmé, eh, o, o co šlo. Já si někdy za to přikládám eh, sama sobě vinu. Ptám se, jestli jsme dostatečně vysvětlovali, o jde. Ale teď to už je teď pohled zpět. Tohle si musíme mm, rozmyslet a vyřešit to jinak. A to já tedy navrhuji. Vám a všem ostatním. tak aby bylo zřejmé, že i v eh, programech strukturálních fondů eh, by mohl existovat nějaký takovýhle příspěvek. A to bude o to zajímavější, pokud ICT a broadband budou eh, čtvrtou prioritou, tematickou prioritou ve strukturálních a investičních fondech. Pokud to tak bude, Potom eh, tady budeme v souladu s radou, protože rada to nadhodila teď. A já ale upřímně doufám ve vaši aktivitu. A dobře také vím, že po změnách v Lisabonské smlouvě vy teď můžete mnohem více tlačit na takovéto procesy způsobem, jaký dává smysl. Takže Opravdu eh, je to, eh, tedy nás čeká eh, náročné období před letní pauzou. Je důležité, abychom tedy nepropásli tuto příležitost, když hovoříme o digitální agendě v Evropě. Dívám se dál na vaše dotazy, a připomínky, nápady a tvůrčí náměty. rada opravdu zdá eh, se si uvědomuje, jak důležitý je digitální jednotný trh. Když tady o tom hovoříme, tak hovoříme o komunikacích, o tom kyslíku budoucí ekonomiky. My samozřejmě Toto eh, přání eh, rady bereme na vědomí a s návrhem eh, přijdeme v říjnu. Pilar se ptala, co do toho chceme dát, do toho návrhu. Je to několik věcí a, a my se nad tím teď zamišlíme, zamišlíme a, a dáme to dohromady. Jednoznačně budeme hovořit o telekomunikačních trzích v Evropě. V zásadě půjde o to, že tady máme 27 různých eh, národních trhů. Tomu se říká fragmentace. A znamená to omezení eh, volby pro zákazníky, nabídky pro zákazníky a podniky si také nemohou eh, zorganizovat eh, fungování tak, aby eh, sloužili po celém evropském trhu. A firmy chtějí inovovat a konkurovat globálně. Si vědomé. A když to srovnám s bankovními aktivitami, jak o tom tady kolegové hovořili, s, bankovní, s tou bankovní unii, kdybyste mohli přijít s návrhem, na takovouhle věc, takže eh, na úplné dokončení evropského jednotného trhu digitální komunikace. Tak si uvědomíme, že eh, to eh, v ekonomiku podpoří o nějakých 110 milionů na 10 let. Takže kdybychom měli takovou příležitost, tak ji vezměme v reakci na žádost rady. Já přijdu s balíčkem opatření a budu s vámi úzce spolupracovat včas, aby ještě před listopadovým zasedáním eh, jsme eh, mohli probrat, jestli tohle jsme opravdu společně chtěli. prosazovat. Když hovoříme o dívkách v ICT a o tom um, dívčím dni, jsou přejmenším dva argumenty ve prospěch tohoto. Opravdu potřebujeme eh, dívky, lomeno ženy. A na to mi zajímavé to, že zatím jsme eh, nepoužili nebo nevyužili tuto část populace. Ve většině případů je třeba začít dost brzo, už eh, na základní škole. Ale bylo zřejmé, že eh, takovýhle přístup a ve většině případů dívky v tomto věku, kolem nějakých deseti let, eh, stejně dobře umí eh, nakládat se svými počítači jako okluci, ale pořád je tady taková představa, že to není dost sexy pro další kariéru. Takže pokud začneme s takovou tu iniciativou v ICT, tak bychom měli začít co nejdřív. A v mezičase jsme začali s eh, zástupci tedy průmyslu s eh, univerzitami a vyvíjíme určité aktivity tak abychom si vytvořili představu o tom, jak řešit eh, tu nepřijatelnou nezaměstnanost mládeže. A na druhou stranu víme, že takových, eh, že, že budeme mít milion eh, prázdných nebo neobsazených pracovních míst v ICT do roku 2015. Například jednu iniciativu jsme podepsali na veletrhu v Hanoveru. A SAP mm, úžasně eh, zjistilo, jaké uh, otázky eh, je třeba řešit. A co vám chybí v životopisu? Pokud se můžete dodělat kvalifikaci, před, dispo, před tím, než bude ta práce vypsaná, nebo to pracovní místo otevřené, tak um, potom máte větší šanci na její získání. Potom je tady ta strategie pro vzdálená úložiště dat. Já už jsem o tom hovořila a na začátku, že Pilar doufám předloží eh, svou eh, právu docela brzy a bude moci eh, z toho vycházet, protože Eh, to je velice důležitá eh, věc. Včera jsem se setkala s předsedou Tomasem Elvesem. Eh, předseda té skupiny na vysoký, vysoké úrovni pro tuto problematiku. Ten mi říkal, že za několik měsíců už bude moci konkrétně říci, o jde a co je třeba udělat. Mimochodem, skvělé zkušenosti eh, s eh, prezidentem eh, v Estonska v takovýchto skupinách s tím, co oni tam udělali s elektronickým zdravotnictvím. To bylo skvělé. A já už jsem říkala, jak velice důležité toto je pro malé a střední podniky. Ale uvědomme si, že toto souvisí také s kybernetickou bezpečností. A teď hovořím o další věci. Dobře víme, že řada Evropadů ještě nikdy neviděla internet. Tak bychom měli úplný přehled v Itálii. V Itálii celých 40% populace nepoužilo nikdy internet. A to je pro nás takový signál, že bychom měli na to zatlačit. Někdy eh, to lidé nepoužívají, protože tomu nevěří, nebo si myslí, že už to není pro ně, nebo to není dost bezpečné. A my musíme dát eh, najevo, že tomu tak není. A zejména italská vláda, to minister odpovědný za digitální agendu v Itálii. tlačí na eh, vysvětlování toho, oč jde, aby lidé v Itálii eh, znali lépe ty výhody internetu. A je třeba tady se zamýšlet nad tou kybernetickou bezpečností. Já také e, připomínám tu strategii, kterou jsem vydala spolu s Cecilí Malmström a Katie Ashton. A doufujeme, že se eh, s parlamentem eh, dohodneme. Ještě předtím, než se zaměříte na jiné věci. A, a eh, bude jmenovat zpravodaj pro tu směrnici. Paní Cavalio se eh, zeptala, se eh, ptala na, na otevřený přístup k publikacím. Včera v Jeteborgu proběhlo zajímavé zasedání o otevřeném přístupu. Badatelé z celého světa se tam sešli a upřímně eh, opravdu hovořili nebo žádali o otevřený přístup, protože je to ztracená příležitost, když to nebudeme protlačovat více. Potom eh, eh, my chceme vydat eh, návrh na snížení ceny širokopásmového připojení. My jsme kolikrát neradi, když na jedné ulici se kope kvůli tomu, aby se tam položily trubky a za týden se to zadělá, pak se to znovu rozkope kvůli vodě a potom se to znovu rozkope kvůli širokopásmovému připojení. To, kdyby se spojilo, tak by se uh, eh, ušetřili desítky milionů eur, kdyby se používala stávající infrastruktura a skoordinovaly se ty stavební práce. Takže uh, iniciativy pro to širokopásmové spektrum, to uh, je nesmírně důležité a tohle bude jedna z nich. Horizont 2020. Ten se celý eh, zaměří na systémy otevřené, eh, rychlé a lehké podpory. A pan Prody tady hovořil o kybernetické bezpečnosti. A pokud tady nebude žádná důvěra, tak nebude bezpečnost. Jde, eh, lidé, lidi všude na světě se snaží nalézt eh, slabá místa v našem systému, takže koordinovaný přístup je široce uznávaný, uznávanou potřebou. A naši partneři už to řeší na nejvyšší politické úrovni. A my jsme se k tomu postavili stejně. Mimochodem, eh, kybernetická zločinnost je něco jiného než jediná trestná činnost v reálném světě. Takže eh, nesmíme vůbec eh, nechávat někoho na pochybách ohledně naší politiky. Elektronická identifikace. Když podpoříme důvěru v elektronické transakce, o tom tady hovoříme, tak to nařízení eh, podpoří eh, používání digitálních služeb a to také pozitivně ověří naši konkurenceschopnost a přispěje to k eh, rozvoji digitálního trhu. Jurice hovořila se dotkla těch chytrých měst a těch technologických aspektů chytrých měst. O tom, jak spojit energetiku, dopravu a mobilitu bychom eh, eh, významně eh, přispěli k energetice a klimatickým cílům, tak my opravdu trváme na řešení tak, aby města navzájem lépe komunikovala, aby se sítě daly používat k různým sítím, tedy k různým účelům. Já mnohokrát děkuji. Bene, grazie, komisario. Děkuji, děkuji, paní komisařko. Vaše odpovědi určitě hm, eh, dobře odpověděli na otázky poslanců. Děkujeme vám za dnešní jednání a eh, hm, vzhledem k tomu, že budeme spolupracovat dále, tak se těšíme na další pozvání. Děkujeme ještě jednou a my budeme s programem teď pokračovat. Bene. Dobře, budeme pokračovat eh, s dalším bodem a dám slovo kolegyně Ulfskok, kolegyně Ulfskok, která nám podá referát eh, o delegaci eh, Evropského parlamentu na konferenci v Dauha třetího konference od 3. do 8. prosince. Prosím. Děkuji, že mi dali příležitost, abych vás informovala. Eh, už jsou to tři měsíce, co jsme se vrátili z Douha a ráda bych k tomu přeložila pouze stručnou zprávu. Domnívám se, že bychom sem si měli popovídat o tom, jakým způsobem bychom mohli lépe připravovat příští schůze. 15 členů v delegaci některé byly z výboru ITER. Měli jsme velice intenzivní program během těch pěti, šesti dnů, které jsme tam strávili. Setkali jsme se se spolupracovníky v sále s představiteli rady, s představiteli kyperského a také irského předsednictví a stejně tak jsme se setkali s celou řadou dalších představitelů rady. A kromě toho jsme se také setkali s vysoce postavenými politiky z Kataru, Číny, Japonska a dalších. Co se týče čínských ministrů, tak ten ohlásil, že Čína případně by mohla spolupracovat v systému emisních povolenek. A měl by do toho být zahrnut také letecký sektor. A to byla velice důležitá a zajímavá věc. Byla to novinka a pravděpodobně povede také k dalším krokům. Musím říct, že se pracovalo nesmírně intenzivně. Prováděli jsme ve velkém rozsahu networking, navázali jsme celou řadu nových kontaktů, také existovaly doprovodné akce, semináře na téma zvyšování teploty to znamená, že jsme mohli zůstat pod těmi dvěma stupen, stupni. Byla tam také snažda představitelů nevládních organizací a také nejrůznější workshopy s představiteli z různých spole, spo, společenských skupin a nebo také průmyslu. A co bylo výsledkem? To, co byl, bylo výsledkem, přece jenom bylo trošku zklamáním, protože ti, kteří tam skutečně byli, tak ti nebyli tak zklamaní jako jiní. jde o to, že protokol z Kyoto už nemá tolik členů, avšak přesto existují závazné dohody, které byly prodlouženy až do horizontu 2020. To znamená, některé ze stávajících dohod mohly dále pokračovat. A vedle toho existují ještě také další emisní, zbývající emisní práva, na základě tohoto protokolu. A tady je třeba vyjasnit si otázku, co s tím, co se s nimi má stát a jakým způsobem mají vypadat další procedury jejich rozdělování. Na přání Evropské unie by měl být vypracován pracovní plán. Tady je důležité to, abychom se dohodli na tom, jakým způsobem bude vypracována zpráva o fázi po roce 2020. Je to důležité také pro budoucí samity, které se budou konat na téma klimatu a pravděpodobně to bude v Evropě. My jako lidem zvolení se musíme sadit za to, abychom získali, abychom dosáhli takové úmluvy o klimatu, která bude dobrá v listopadu 2013 se bude konat příští summit ve Varšavě. A tam tady máme výhodu. Potom v roce 2014 bude provedeno velice důležité zasedání a v roce 2015 Potom hostitelskou zemí pro klimatický summit bude Francie. A při této příležitosti by měly být přijaty také závazné dohody. Tedy nezbývá už příliš mnoho času. A je důležité, abychom skutečně uskutečnili to, o čem jsme tak dlouho mluvili a kde jsme se tak intenzivně angažovali. Je pro nás důležité to, aby výsledky posledních zasedání byly vnímány právě v tomto světle. Ano, samozřejmě, nedošlo zde k žádným mimořádným novinkám, avšak přesto pokračovali jsme na cestě a učinili několik důležitých kroků. Doš, došlo, dosáhli jsme určitých výsledků, které si sice nespůsobily tučné titulky v novinách, avšak přesto výsledky to byly. V evropských institucích, v parlamentu přirozeně a také v komise a v radě se musíme zasadit za to, abychom na sebe mohli vzít odpovědnost za tuto otázky. otázku. V roce 2014 se bude konat eh, doplňkový summit členů Eh, představitelů států a to bude právě ten rozhodující okamžik. V roce 2015 hostitelem bude Francie a do té doby musíme dosáhnout určité dohody, tak abychom se všichni shodli na náplně takové dohody. Chtěl bych poděkovat za tu důkladnou zprávu, ale nejde o to, co se stalo v Kyoto, nebo co bylo přijato, nejbrž jde o to, co se bude dít v příštích 18 měsíců. Jde tedy o to, abychom my, parlament, společně s komisí, učinili další kroky. Především v souvislosti s tím zasedáním, které bude ve Varšavě. Domnívám se, že by bylo dobré, abychom vytvářeli další propojení a další networking je také s výborem pro ekologii a pro průmysl a to je věc, o kterou bychom měli usilovat v rámci příští schůze. Nemůžeme jen tak očekávat, že bychom dospěli k nějakým závěrům, že bychom mohli přijmout určité závěry v listopadu kde by byl stanoven mandát parlamentu, protože k tomu bude zapotřebí obrovského pracovního nasazení, ale mnozí z nás jsou nesmírně angažovaní a já doufám, že se nám podaří své naše ambice realizovat. Avšak přitom samozřejmě, pokud se jedná o politiku klimatu, musíme zůstat realističtí. Ano, děkuji vám. Děkuji. Máme jenom pár minutek, protože za chvíli dorazí pan komisař Ottinger. Jako první má slovo kolegyně Carvajo, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já jsem byla členkou parlamentní delegace a jak jsme slyšeli, hlavní závěry eh, bylo to druhé závazné období Kyotského protokolu, také i byla přijata určitá rozhodnutí o financování změn klimatu. Hodně tomu pomohlo i to oznámení, kdy eh, eh, eh, německá vláda přednesla prohlášení o financování v rozvojových zemích a dále zde zatím nedošlo ale k velkému posunu s obsahem ani s procedurálními záležitostmi jako harmonogram a podobně, pokud jde o přistoupení, jde o přistupování ke kyotskému protokolu podstatě zatím Durbanská platforma nemá nějaký obsah. Je to tedy příležitost teď pro Evropu, aby Evropa eh, vlastně podnikla ten krok a aby eh, eh, do té platformy dala témata, která pro nás jsou důležitá. Tvrdili jsme, říkali jsme, že kyotský protokol příliš se zaměřuje na obavy ze změn klimatu a nebere tolik do úvahy otázky Eh, průmyslové konkurenceschopnosti, takže bychom mohli se připravit na to a eh, dát tam takový model, který by skombinoval mm, hospodářskou konkurenceschopnost a průmysl spolu s, těm, s otázkami změn klimatu a zabezpečení dodávek. Je třeba, aby komise spolu Evropským parlamentem připravili se na to, abychom eh, ty další dvě konference budou v Evropě, tak je třeba, abychom zde hráli vůči roli v tomto procesu a vložili tam to, co je důležité pro naše ekonomiky. Děkuji. Děkuji. Ano, maximálně dvě minuty ještě máme, aby pan komisař nečekal. Paní kolegyně Jordan, potom Elmer a Prody a to je konec seznamu. Prosím. o tom, se je dogájalo. Eh, děkuji. Nebudu hovořit o tom, co se událo a jaká byla situace protože to bylo dobře představeno, ale důležité je, co bude dál. V parlamentu vždy připravujeme na konci roku jednání a sice v rámci usnesení. A já se domnívám, že je už na čase, abychom začali tyto věci připravovat. A z tohoto místa bych vás ráda, paní předsedající, požádala, abyste se skutečně zasadila v parlamentu za to, abychom proceduře přijímání této rezolace v eh, v našem výboru ITRE byly na stejné úrovni jako NV a já se, tady existuje určité napětí mezi těmito výbory a tedy třeba poukázat na to, že máme stejně hodnotnou roli jako NV při přípravě této rezoluce. Děkuji. Děkuji, děkuji. V tomto případě je to v kompetenci politických frakcí. Kolega Elmer. Uh, well, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Madam Chairman, rather. Děkuji, paní předsedkyně. Zdá se, že jsme zapomněli na realitu. A realita je taková, že po celém světě nyní máme 12 eh, nových, eh, eh, nových elektráren na uhlí, které se připravují. A vzhledem k tomuto kontextu, tyto konference, na které pravidelně jezdíme, to je v podstatě vždycky taková jako skupinka náhodně vybraných expertů, kteří mezi sebou mluví ale nikoho již to nezajímá, kromě nich. Nikdo v to již nevěří. A my e, zde máme z IPPC e, pana doktora Fenčario, který říká, že v podstatě 17 e, let nedochází k nějakému významnému oteplování, takže jak dlouho ještě to takhle bude pokračovat? A pokud to myslíme vážně a chceme skutečně snižovat emise CO2, neměli bychom e, e, především odstranit těch 20 tisíc tun, které znamená to, že cestujeme z Bruselu do Štrasburku, takže i my bychom mohli přispět e, třeba i tak, že bychom nevysílali členy našeho výboru na konference všude možně po světě. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji, kolega Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, že skutečně bychom měli přehodnotit, úplně přehodnotit pozici, poněvadž kjotský protokol formálně e, sice je živý, ale méně a méně zemí ho přijímá. <laughs> Takže mimo jiné, myslím si, že by asi obecně Eh, co bychom měli učinit, je eh, protokol, eh, kyotský protokol v zásadě nebere do úvahy prohlášení z Bali, to je ta differentiated responsibility. Já tedy žádám, abychom skutečně začali diskutovat eh, i z tohoto pohledu, protože to je takový předpoklad přece pro globální dohodu. Bez globální dohody, no tak musíme mít nějaký záložní plán B. Je jasné, že globální dohoda musí eh, být plánem A, sice ano, ale pokud se to nepodaří, tak musíme mít nějaký plán B. Plán A ale bez toho, aniž bychom eh, eh, prohlášení Bali jaksi nepřevedli do našich eh, politických prohlášení, tak to nikam nepovede. Děkuji, kolega Ody, poslední. Prosím, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl podpořit návrh kolegyně Carvajo, a to je, že bychom měli zorganizovat politickou diskuzi na toto téma průběžně, tak jak hlasujeme třeba o zprávách, ať jde e, zpráva o obnovitelných zdrojích nebo motorových vozidel, tak vidíme, že ty e, e, linie, na něch vždy není snadné se dohodnout a linie Evropské unie zatím ještě není. Musíme ji nalézt. Já jsem měl možnost, že za předchozího období jsem také předsedal a když na konci roku 2008 jsme si řekli, a to bylo pod tlakem Evropského parlamentu, se, členo, se eh, rada dohodla na eh, eh, dokumentu 2020 a teď před námi stojí volby 2014 a třeba bychom se dobře připravili, protože to bude předět politické debaty při volebních kampaních a v roce 2014 je třeba, by i parlament eh, připravil určitou politickou linii, linii a já zde souhlasím, zatím to vůbec nemáme. A víme, že to má samozřejmě dopad na konkurenceschopnost našich podniků, na růst a na eh, vůbec na to, jaké místo bude Evropská unie zaujímat v Evropě. Já souhlasím, je třeba nejprve politicky o tom jednat a dohodnout se. Grazie, kolega. Děkuji. A nyní bych chtěla přivítat pana komisaře Ettingera, který mezi tím dorazil. I děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili k bodu Doha a nyní přivítáme pana komisaře. Bene, diamo... Dobře, takže nyní chceme přivítat zde za komisi pana komisaře Ettingera, který je zodpovědný za energetiku a on dnes eh, je s námi mm, v rámci eh, jednání o tom, co bychom mohli učinit společně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 jakým způsobem má tento obnovitelný cíl vypadat. Má to být transportní cíl, má to být cíl orientovaný na elektřinu. A tady jsem velice napjat, jaký feedback se mi od vás dostane. A generálně, co mě nejvíc dělá starostí, je následující. V roce 2007 všechny členské státy souhlasily. Jakým způsobem můžeme integrovat 28 členských států a jakým způsobem je můžeme integrovat jako parlament s poměrně jasnou většinou. Já se domnívám, že až komise učiní návrh v roce 2013, koncem tohoto roku, tak to bude už téma pro začátek nového parlamentu. Protože tím se potom bude muset zabývat parlament po volbách v roce 2014. A nám by se a našim eh, a našim následovníkům by se mělo pořadit, přenést potom a vytvořit program, který se přenese za rok 2020 a sice až do roku 2030. A já se domnívám, že z hlediska politické je to ta vůbec ta nejožavější otázka, ta nejnapínavější otázka týkající se eh, naší strategie energetické efektivity a eh, také klimaty, klimatu. Přičemž to, to jsou oblasti, které vnímám jako rovnocené partnery. Pro mě energetická politika je nejenom služební oblast pro ochranu klimatu, nejbrž je to samostatný sektor, který je propojen s ochranou klimatu, ale stejně tak je propojen se sociálními aspekty, tedy musí být zaplatitelný, a stejně tak aspekty průmyslu a hospodářství, a to v neustále ve, výš, ve vyšších globálních dimenzích. Co chceme? Přejeme si společný trh, vnitřní trh eh, energetiky a také jeho zdokonalení učinit svým dalším, druhým bodem našich činností. A já se domnívám, že eh, téma eh, design trhu, tedy otázka, jaké národní zásahy povolíme v rámci eh, našich pravidel vnitřního trhu cestou příslušných vodítek a pokynů komisy, tedy co je, co je slučitelné a co není slučitelné, tak to, by, jsou, to jsou otázky, které by nás měly přivést k výsledku tedy eh, designu trhu, mechanizmy kapacit. A tady si uvědomuji jednu věc. Design trhu je v zásadě odchylka od čistého trhu, protože trh se říká, že trh to se je transparence, poptávka, nabídka a podle možnosti žádné zásahy státu, respektive žádné zásahy komunální, komunální úrovni žádné přímé a nebo nepřímé finanční podpory. To je čistý trh. Žádné odborné preference a nebo znevýhodňování. Avšak víme, že v čistě vnitřním trhu v současné době nedochází k investicím. Obnovitelné dosud, energie dosud nejsou konkurenceschopné, ale stejně tak v oblasti backup kapacit pro plynové elektrárny a stejně tak nové nukleární elektrárny, tak tady je důležité, aby zde byly, zadrž, aby zde byly garantovány jednotné tarify na dobu 30 let. To znamená, jedna kolega Almini a já eh, o tom jednáme. To znamená, to jsou, to jsou ty, ta kritéria, podle kterých se orientujeme při určování, co lze podporovat a co podporovat nelze. Je to tedy naprosto vzrušující otázka. Dále bychom chtěli silnější konvergenci národních obnovitelných systémů podpor. Na tom chceme pracovat. Domníváme se totiž, že zde že v budování obnovitelných energií máme určité zkušenosti, které jsou dobré, ale také zkušenosti, které nejsou dobré. Tady se právě jedná o aproximace na evropské úrovni. Jde o to, abychom měli určité společné poznatky, které v zásadě budou představovat vodítko pro národní podpůrné, pro, pro, pro národní odpůrná, podpůrná opatření. V minulých týdnech jsem Eh, získal velice mnoho kritických dopisů v souvislosti se změnami legislativy ve Španělsku, protože ve Španělsku byly regulované ceny. Účastníci trhu investovali, účastníci trhu vyráběli prout a současně dělali ztráty. Ve Španělsku vznikly v oblasti elektrického proudu Eh, dluhy 29 miliard eur. Potom došlo k podpoře solární energie. Tyto podpory byly potom sníženy, a sice nikoli pro plánovanou budoucnost, nejbrž pro stávající elektrárny, pro solární elektrárny. A to u investorů vedlo k tomu, že byli znevýhodněni, že, takže to nešlo akceptovat. Vedle to existují jiné země, ve kterých je to jasné. A sice retroaktivní zásahy nejsou možné. A proto, když se dívám na eh, pokud se dívám na Německo, tak ty retroaktivní zásahy považuji za špatné, za neakceptovatelné. Já se domnívám, že je to z hlediska ústavy sporné, z hlediska z hlediska eh, vlastnického práva je to nepřijatelné, protože pokud to budeme dělat, v takovém případě investoři nebudou investovat, banky nebudou poskytovat úvěry a v celé Evropě v zásadě to poruší důvěru, byť energetická branže potřebuje neustále více investorů a několik méně investorů, jak pro výrobu, tak pro uchovávání, pro zvyšování efektivity a pro infrastrukturu. Předložíme vám svá sdělení v druhém kvartálu tohoto roku na téma energetických technologií a informací. To znamená, bude to zpráva o výzkumu, kde na základě získaných zkušeností z posledních let vám představíme naši, naše strategie pro příštích sedm let. Bude to informace, která bude trošku detailnější, z důvodu času budu teď ale stručný. Až tady poslední věc. Následně po eh, zátěžových testech našich elektráren vám v květnu předložíme návrh a sice pro vytvoření směrnice pro bezpečnost nukleárních elektráren, tedy materiální standardy pro bezpečnost, spojeno s návrhy důsažné nezávislosti dohledových orgánů, tedy regulátorů. A dále před koncem roku vám také předáme návrh na téma povinného pojištění pro možné dopady a pro ručení v oblasti nukleární energie. A sice na základě toho, jakým způsobem v současnosti Protože v současné době v různých členských státech je to upraveno různě a na základě jednání s pojišťovnami se zjišťujeme, jaké možnosti smluvního zajištění zde vůbec jsou možné v této oblasti. Neboť i to, neboť i toto, totiž eh, společné povinné ručení slouží také férové hospodářské soutěži na vnitřním trhu. To jsou tedy některé důležité body, kterými se zabýváme a které máme ve své agendě a v tuto chvíli jsem připraven odpovědět na vaše otázky a říci vám více něco o těchto bodech, protože jsou to věci, které jsou nejenom aktuální z hlediska dnešního dne, nejbrž jsou aktuální také v perspektivě do roku 2030. Děkuji vám za pozornost. pane komisaři. Umíte si představit, že v tuto chvíli budeme mít velice mnoho zájemců o mikrofon. Ráda bych poskytla prostor všem. A to ovšem znamená, že musíte dodržet daný čas. Pokud se to povede, tak se všichni dostanou ke slovu a komisař bude mít možnost na to reagovat. Tedy tři minuty, paní de Castillie. Děkuji, paní předsedající. Srdečně vás vítám, pane komisaři. Jsem ráda, že jste tady u nás v našem výboru. Řekl jste, že v tuto chvíli musí být jasně řečeno, že energetická politika je skutečně politikou energetickou a nikoli že je to politika změn klimatu, nebo jednou věc je jedna věc to, že energetická politika přispívá k tomu, aby se snižovaly seníkové plyny a samozřejmě, aby tím pádem politika klimatu byla efektivní. Ale jiná věc je to, o čem se velice často mluví a já to musím říct naprosto otevřeně, protože se domnívám, že tomu tak skutečně je. Totiž, že energetická politika byla byla tak říkajíc trošku ve vězení klimatické politiky. A tady se jedná o příspěvek ke snižování CO2. Samozřejmě můžeme přispět, avšak energetická politika stojí v souvislosti s bezpečností dodávek, s potřebnými infrastrukturami, s rozvojem nových energetických zdrojů inovací a technologií a tak dále. To je politika energetik, to je energetická politika. A pokud, se ho, pokud takto hovoříme, tak se můžeme spíše dohodnout a chápat, si o čem, a chápat, o čem mluvíme, protože jinak jsou to dvě naprosto různé věci. A pokud hovoříme o sociální politice, ano, jistě. Energetická politika musí být sociální, protože pokud se člověk nemůže rozsvítit, pokud fabrika nemůže fungovat, protože nemá dost energie, nebo pokud nefunguje doprava, tak v takovém případě to samozřejmě má dopady na společnost, které ani není třeba zde popisovat. Tedy právě energetika má sociální a společenské dopady a samozřejmě také dopady ekonomické. A tady je právě alfou a omegou energetická politika. Nemáme až tak moc času v našem legislativním období, a v zásadě vše, co má být dokončeno, musí být, dokon, musí být v parlamentu do léta předloženo. A s ohledem na nedostatek času, s ohledem na to, co jste právě byl řekl, totiž, že skutečně potřebujeme mít svou energetickou politiku, to říkají sui generis, nezávislou na jiných politikách, tak s tím souvisí otázka, vy jste hovořil o té zelené knize, hovořil jste o follow-up, směrnice o nukleární bezpečnosti, ale co by mě zajímalo, já bych ráda získala určitý přehled o těch návrzích komise, protože to musí být návrhy nejenom legislativní, tedy co konkrétně můžeme nejpozději do podzima od komise očekávat. Ano, děkuji. Tři minuty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 proto, aby skutečně všichni na tom pracovali, tak aby, aby bylo možné dodržet drastickým způsobem, aby bylo možné drasticky zkrátit ty doby, které jsou pro realizaci zapotřebí. Hovořilo se o společných projektech, které jsou pro nás tak strašně důležité a které také musí být financovány, a to především v souladu s facilitou CE. Co se týče elektrických infrastruktur, tak tady je podle mého názoru důležité to, abychom, když to budeme správně realizovat, když se budeme snižovat ty emise, o kterých jste hovořil, tak tady je podle mého názoru to moje frakce je proti argumentům eh, rady, co se týče eh, energetických projektů a eh, vyloučit je tedy z mechanismu CEF. Zde my mm, identifikujeme projekty, které případně by mohly být financovány ale je třeba i definovat jasně úroveň veřejných eh, investic a jasná kriteria pro stanovení priorit mezi projekty. A já doufám, že ten náš návrh bude uznán a že komise se bude snažit usnadnit vyjednávání mezi parlamentem a radou na toto téma. A ještě druhá poznámka, ta se týká balíčku klima a energetika 2030 a cíle, které se týkají emise energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů. Eh, Pane komisaři, naše frakce si myslí, že bychom měli pokračovat, eh, protože skutečně zde eh, máme specifické ne, ukazatele, musí být ale závazné a zde máme tři ukazatele na rok 2020 a jediný, který nebude splněn, to je ten, který není závazný. Moje frakce tedy, pane komisaři, v každém případě chceme, chce, abyste hájil cíle, které podle nás jsou adekvátní, ale musí být závazné také přece. A to nejenom eh, eh, eh, tak zde my si mm, myslíme, eh, že, jak řekla eh, kolegyně, nejenom proto, že eh, je to kvůli změnám klimatu, ale protože si myslíme, že takto to bude skutečně efektivnější. Děkuji, děkuji Terese. A nyní má slovo kolega Turmes. Tři minuty, prosím. Já se domnívám, že právem eh, poukazujete na tu problematiku zaplatitelné energie. Pokud se na to podíváme podrobněji, tak vidíme, že například ceny eh, za ropu a plyn se zvýšily víc, eh, než jak je to v případě elektrického proudu. A další věc, kterou je třeba mít na zřeteli, je to, že když se podíváme na domácnosti, tak většina domácností má víc, víc výdajů za eh, ropné produkty pro, na dopravu a na vyzápění než v případě elektrického proudu. Tady je třeba udělat řádnou analýzu. My jako Evropa máme sotva nějaký vliv na světové ceny. V případě eh, plynu můžeme, můžeme snít o velkých nale, nale, nale, Eh, nalezištích a v případě elektřiny tam jsme v reinvestiční fázi. To znamená, že máme herní pole pouze co se týče objemů. A z tohoto pohledu domnívám se, že právě v oblasti kri- v době krize bychom měli eh, více dát do popředí politiku eh, energetické efektivity, protože tady můžeme rychle snižovat náklady a to další Eh, co mě skutečně udivuje, je to, že my hovoříme o slabině, o slabé situaci europrostoru, ale uvědomuje si, kolik procent využí, využíváme na to, abychom používali na nákup plynu. Bylo to 1% v roce 2000, to znamená, to znamená, že snižování, eh, snižování nalezišť v Evropě v kombinaci se zvyšováním světových cen eh, těchto téměř 400 miliard eur, za které dáváme, za které nakupujeme uránium e, na ropu a plyn. Není toto jedna ze slabin evropského hospodářství? Pokud se podíváme na, svů, na náš e, obchodní defin, e, deficit s Čínou, tak to je 200 miliard, 120 miliard je to. O tom se hovoří neustále, 120 miliard, ale nehovoříme o tom, že téměř 400 miliard máme energetické dluhy a obchodní deficity. A to je věc, o které domnívám se, nad kterou bychom měli se zamyslet. A ještě to, k tomu, co se týče k tomu level playing field, v současné době už neexistuje level playing field, protože eh, cena CO2 je tak nízká. A za druhé, máme sice stoprocentní eh, pojištění pro solární, ale však nikoli pro nukleární elektrárny. Fukushima vedla k tomu, že že to způsobilo Japonsku eh, obrovské ekonomické škody, ale pokud především u nových investic v budoucnosti budeme muset vytvářet level playing, tak v takovém případě musíme také přemýšlet o, eh, o bezpečnosti a pojistitelnosti atomových elektráren. Vy jste hovořil kvázi o garanci, tak říkajíc, těch, kteří jsou přímo dotčeni katastrofou, ty, ty hovoříte o tom, nehovoříte o liability, ale tady je obrovský rozdíl, protože liability to je daleko širší koncept, než pouze odškodnění přímých obětí atomární katastrofy. Možná, že tady byste také mohl trošku uvést věci na pravou míru. Ano, děkuji. Děkuji kolega Čičeste, tři minuty. Thank you, madam, uh, chairman, and, uh, welcome. Děkuji, paní předsedkyně, a vítejte, pane komisaři, jsem rád, že vás tady vidím. Před nějakou dobou náš výbor uh, přijal pozměňovací návrh, kterým jsme vyzvali uh, komisi k propagování jaderné energetiky, když e, pan kolega Turmes je proti. A teď hovořím já, milý kolego, teď hovořím já. Tak jaké kroky komise přijme e, k, e, v reakci na, na naši výzvu? Děkuji kolegovi Čičestrovi a nyní má slovo kolegyně Cavela ο Κλοντ Τούρμες. Κύριε Επίτροπε, πράγματι... Děkuji. Skutečně trošku jsem nabrala odvahu. Energie v Evropě je skutečně velice drahá, pane komisaře. Já se domnívám, že i zde bychom měli využít svých vlastních zdrojů, dejme tomu břidličný plyn a další věci. Pan Tolmis zastupuje zelené a vyjádří zde své pochyby a obavy. Avšak já se domnívám, že co se týče surovin a e, ropy ze třetích zemí, tak to, tam bychom něco měli pozměnit. Domnívám se, že bychom se v tuto chvíli měli také více zabývat svými vlastními zdroji. A své vlastní zdroje bychom měli využívat k tomu, abychom neměli problémy. Srdečně vám děkuji. Srdečně děkuji paní předsedající a komisaři. Děkuji. A nyní kolegyně Jordan, dvě minuty. E, Nejprve se zahvaljujem k komisarju, ker res skrbi za... Srdečně děkuji, pane komisaři, za to, že jste zajistil kontinuitu diskusy s parlamentem. S napětím očekáváme vaši zelenou knihu a v tuto chvíli jsem ráda, že jste hovořil o tom, že potřebujeme racionalizaci našich politik a že, jste, že musíme také přemýšlet o počtu svých cílů. Já říkám, že vždycky máme těch cílů příliš mnoho a že ten systém je příliš komplexní a že v oblasti energetické politiky mají být pokryty také ty další dva pilíře, to znamená nejenom životní prostředí a klima, nebož také otázky sociální. Další poznámka se týká cen energií. Souhlasím s to, co bylo řečeno. Pokud se podíváme na ceny energií v Evropě a také jinde, v takovém případě ta cena je významně vyšší než ve Spojených státech několikrát vyšší. A mě by zajímalo, zda v rámci zelené knihy hovožite, uvažujete o opatřeních v této oblasti, které by se týkaly právě cen energie. A potom ještě třetí otázka. Zajímalo by mě, jak přemýšlíte o plánu B pro případ, že nedojde k v souladu eh, k dohodě, k dohodě v souvislosti s eh, diskusí o klimatu. Děkuji kolega Thompson. Paní Thompson, paní Thompson, děkuji. Já také vás chci přivítat a já mám pár otázek. Vy jste řekl, že kromě toho, že všichni by měli mít možnost zaplatit za energii, tak problém máme v Evropě, a to s chudobou, energetickou chudobou. Já si myslím, že ceny energií závisí na tom, kde žijete. U nás v Kodani tak je e, elektřina levnější než jinde třeba, než v Americe i, takže takhle příklady jsou, ale před třemi týdny v Bulharsku před bulharským parlamentem proběhla demonstrace kvůli vysokým cenám energii. Já jsem byla minulém roce v Maďarsku, ale a když jsme se ptali, co je politický problém, tak jsou to ceny energii. 10% nejchudších platí tam 50% ze svého příjmu za topení v zimě. Takže já se ptám, zda bychom mohli efektivně eh, eh, to řešit, tento, tento problém chudoby, energetické chudoby. A zde potřebujeme evropskou strategii právě, abychom měli i společnou definici toho, co je energetická chudoba. E, a zavazujete se, že předložíte takovouto strategii ještě do konce funkčního období, protože to je strašně důležité. Další věc kterou se ptám, je Green Book, zelená kniha. Pokud jsem to dobře pochopila, tak je, jste jednou řekl, že Společná energetická politika by měla se opírat o závazné cíle, jinak by to nefungovalo. My máme závazné cíle do roku 2020, pokud je obnovitelné zdroje, to funguje, a, ale pokud je o energetickou účinnost, tam to nefungovalo. A teď máme cíle, i které se týkají energetické účinnosti. A já bych chtěla vědět, budou to závazné cíle, i v tom vašem návrhu, který předložíte eh, v roce 2013, budou eh, i tyto cíle závazné. Děkuji. Kolega Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu komisaři, že přišel. Mm, vždycky jsme vám za to velice vděční. My jsme se nedávno zabývali systémem dotací, které se týkaly tedy fosilních paliv. Vy jste nedávno přijali opatření pro i eh, rafinaci rafin, eh, eh, těch těchto paliv. A není to vlastně v rozporu s obnovitelnými zdroji, když se toto bude podporovat, ty fosilní paliva. A dále Eh, máme zde celou řadu různých investic, které nás čekají, všechny ty obnovitelné zdroje, eh, energetická účinnost a tak dále, ale pořád ještě jsme nemluvili o eh, finančních zdrojích. Takže, pane komisaři, parlament zde jasně se vyjádřil pro euroobligace, protože právě tady eh, bychom mohli dostat prostředky, které bychom mohli okamžitě použít eh, a vlastně i tím bychom ulehčili stávající krizi a především, eh, protože mm, to jsou investice, kterých nikdo nebude litovat přece. Takže, pane komisaři, jak toto uděláme? Děkuji, kolego Prody a kolegyně Merkis, prosím. Ja, danke, komisáris. Eh, ik... Děkuji, pane komisaři. Já mám několik dotazů a ta, ten první se týká následujícího pořád tady máme eh, spoustu skryté státní pomoci pro různé typy eh, fosilních paliv a výroby energií z nich. A vedle toho je ta energie z nich velice eh, levná. Co dělá Evropská komise pro všechny tyhle pomoci státní pomoci přímé nebo nepřímé, aby je ukončila? A druhá otázka? tuto chvíli eh, tady máme eh, eh, zásadní omezení nástroje Connecting Europe v tom víceletém rozpočtu. Jsou tam také možnosti hm, studia vytváření superchytrých sítí energetických, například prostřednictvím hm, železničních sítí. I v Německu se toho zkoumá. A vzhledem k tomu, eh, že ten program byl tak seškrtán, eh, do jaké míry myslíte, že se tohle to bude řešit? A potom eh, kolegové tady hovořili o, o investicích do efektivního využívání energií. Vrací se nám ale energetická chudoba, jak už o tom hovořil kolega Thompson. A vedle efektivnějšího využívání je ještě jeden způsob, a sice, že každý bude drobným producentem energie. Jestli eh, se komise alespoň trošku zabývá, tedy bych se chtěla zeptat nějakou komplexnější strategii tohoto tématu. Děkuji, pan Kelly. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Mm, paní komisaři, vždycky je zajímavé vás poslouchat. Jste vždycky takový nadšený, inteligentní a přinášíte svěží vítr. Říkal jste eh, dvě zajímavé věci. Za prvé, a sice, že energetická a, mm, politika eh, se nemůže zabývat jenom emicemi eh, CO2 a že obnovitelné energie zatím ještě nejsou o konkurenceschopné. Evropa je v recesi, potřebuje vytvářet pracovní místa a růst. A, a mm, Musíme si uvědomit, že když nebudeme mít konkurenceschopnou energetiku, tak nám to moc nepomůže. To, co říkal kolega Turmes, je důležité. Obrovské, eh, obrovský kus práce eh, se to dá dělat na, eh, v efektivním využívání energií mnohem více než teď. Dám vám příklad. U nás v Keltském Tigrovi každý by mohl mít svůj energetický zdroj platíme eh, daleko více než eh, jinde, než eh, za samostatné zdroje. A měli bychom si dát cíle. Soukromé domácnosti a tak dále by měli snížit o 30, 40, 50 ve své závislosti na ropě pro výrobu e, v elektřiny. To je opravdu do nebe volající. Potom tady bych rád poukázal na zprávu výboje RG o tzv. modrém růstu, růstu komise eh, eh, dobře eh, vidí potenciál v energii z vln, z příboje a tak dále a z vody. Čili do jaké míry se tímto zabýváte? A také energetické firmy by vám teď řekly, že vzhledem k pokroku techniky že jsou eh, eh, ropné a eh, v plynové, ropná a plynová pole podél pobřeží v Evropě, v, která se nám do budoucnosti otevřou. Jak to vnímáte? Kolega Kelly, la parola. Kolego Kelly a nyní paní Nýbler, prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, jsem rád, ráda, že jste zde v našem výboru a Vítám to, že se díváte pohledem dál směrem do budoucnosti, tedy přes ty aktuální otázky. A těšíme se také na zelenou knihu, o které budeme moci diskutovat, tedy o tom, jakým způsobem si představujete vývoj energetiky v roce po do, do roku 30. Tedy otázka. Přemýšlet přemýšlet o tom, jaká je budoucnost energetiky, je důležité. A přitom je důležité přemýšlet o tom, odkud přicházíme. Přicházíme ze států, kde máme národní monopoly, liberalizace se postupně e, zavádí a přitom s ohledem na přepracování pravidel pro konkurenci pracujete na designu trhu, co je podle mého názoru správné, ale to je první krok k další státní intervenci. A já to říkám trošku provokativně. Celá ta liberalizace, to je v podstatě politika, která stroskotala na Evropské unii. Tady jsme sledovali kurz, který byl opačný než ten, o co nám jde teď. A dále tam ještě poznámka. Hovoříte o silnější konvergenci obnovitelných energií, včetně uchování energií. Dnes jsme nepřijali zprávu, e, to, o které jste hovořil nejbrž také Herberta Royla, ta byla také přijata. To znamená i naše pozice, ve kterým směrem bychom se dále měli vyvíjet. To už je tedy také hotové, to je také na papíře. Chtěl byste to komentovat? Eh, a otázka tedy je, jestli tyto myšlenky se také dostanou do vaší zelené knihy, anebo nikoliv. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má paní Kolarska Bobiska. Děkuji bardzo. E, Já zrozumiałam, nevím, či dobře, že pan komisař... Děkuji. Třema celami. Jestli jsem to přepochopila. Pane komisaři, vy jste řekl, že zvažujete tři cíle. A, a možná, jiný způsob nahlížení na tuto politiku máte. Jestli jsem to pochopila, eh, kolegové zde říkají, že tyto cíle by eh, měly být přehodnoceny a třeba bychom měli mít jeden takový obecný cíl, který by byl zastřešující. A chtělo by, chtěla bych vědět, co si o tom myslíte. Další věc. Když teď hovoříme o obnovitelných zdrojích, energie, tak moje kolegové zmínili, že mm, mm, bychom, že zde existují dotace na uhlí. A já se ptám, co si myslíte o dotacích pro obnovitelné zdroje, státní pomoc pro obnovitelné zdroje. Protože teď v tomto ohledu v Německu vznikly problémy. Slyšela jsem eh, vysokého představitele, který říkal, že do roku 2020 komise má plány že eh, zruší dotace na obnovitelné zdroje, takže eh, pokud plánujete nové cíle, tak musíte mít i eh, na paměti ekonomické dopady případného rušení dotací. Takže jak to je s tímto dokumentem? Pan komisař Paroso a další nyní jedou do Ruska, aby tam podepsali cestovní mapu a zároveň ale máme ten dokument e, o spolupráci a partnerství a e, to v podstatě nějak nezapadá do tě, do těch našich vztahů. A já se ptám, cestovní mapa také bude obsahovat energetickou kapitolu a jak to bude se vázat na tu smlouvu PCA. Děkuji. Arms. Děkuji. Harms, Harms. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, pane předsedající. Dnes máme druhou studii k technickým problémům a sice v souvislosti s reaktory v dolu Antihanš, tedy belgické atomové elektrárny. Problém, který jsem už líčila, byl právě to, že jsou to materiální problémy, které vůbec nebyly zahrnuty do zátěžových testů, avšak přesto zde existují. A nové na té studii je to, že bylo možné zjistit, že během doby stavby v Tiranš byl eh, odhalen ocelový krk s problémy při, přirozené povahy a bylo třeba ho vyměnit. A z toho podle mého názoru potom vyplývají také dopady pro rozhodnutí, zda se to má znovu uvést do, provodu, do provozu anebo nikoliv. Mou otázkou je, protože já vím, že zátěžový test nebude zlepšen, tak moje otázka je, předpokládáte v dohledné době změnit směrnici pro bezpečnostní standardy evropských atomových elektráren? Máte předpokládáte, že to předložíte, protože o tom se hovořilo. A dále jste také ohlásil e, o tu liability, tedy to pojištění ale atomových elektráren, je to také tématem jednání. Já jsem měl, že to je dobrá věc, protože rizika, která v tuto chvíli jsou zvažována v Belgii v souvislosti se novým uvedeným doprovodů, tak jsou to, otázky, tak to jsou otázky, které, na které se díváme, v, které jsou je to, je to, je to, jsou to otázky, které jsou důležité právě proto, že původce by měl mít odpovědnost komplexní a nikoli pouze e, vůči obětem. Ano, děkuji, kolega Kalamario. Eh, thank you, president. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci povítat, přivítat pana komisaře na výboru. Tento výbor na konci listopadu hlasoval o balíčku Horizont 2020 a myslím, eh, jsme jednomyslně eh, i odhlasovali tento program a i jsme hovořili o ambicioznějších programech pro energetiku, vyšší procento v rozpočtu. Víme tedy teď, jak je to s tím konečným číslem Horizontu 2020, ale my jsme navýšili podíl energetiky v programu Horizont 2020. A e, potom je tam daleko více e, to témat a e, i pokud jde o energetickou účinnost, potom Eh, inteligentní sítě, CCS, eh, CCU a mm, makrogenerace. Také i mm, jsme i chtěli posílit ten program inteligentních energií pro Evropu a také jsme tam i vyčlenili prostředky pro obnovitelné zdroje a výzkum obnovitelných zdrojů a eh, energetické účinnosti. A nyní vyjednáváme s radou a zatím žádný z těch našich nových bodů, které jsme přidali, nebyl akceptován radou, takže spoleháme na úsilí komise, abychom našli řešení, které bude dobré pro energetiku a aby ten náš návrh byl vyvážený. Poslední věc. Ptám se. Leží nám na srdci i eh, Eh, financování eh, counting on plánu. Vy zde tedy teď asi chcete to financovat i z horizontu 2020, ale jak to vypadá rada, to nevidí tak pozitivně. A jak vy tedy vidíte eh, financování tohoto plánu set plan, takže my teď víme, že zatím tedy Eh, ještě to není dohodnuto s členskými státy, můžete se k tomu vyjádřit. Bene, ultimo interpoje a poslední kolega Ody. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Děkuji za vynikající analýzu, kterou jste přednesl a tři poznámky. Za prvé důsledky eh, těch katastrof. Co my si přejeme abychom tedy v podstatě začlenili do, tam všechny důsledky nejenom jaderných elektráren, ale dalších, tedy těch tepelných eh, nebo tedy eh, vodních a potom mm, třeba zajištění British Petroleum eh, nebylo pojištěno třeba a je třeba, aby ty firmy tedy měly na to rezervy, aby měli i účetní normy, aby mohly vytvářet rezervy na případné důsledky katastrof, havárií a potom sítě máme model, my jsme měli modely, kdy jsme měli eh, velká centra, kde se vyrábělo a potom celou řadu těch bodů spotřeby. A teď směřujeme k modelu, kdy budeme mít eh, eh, výrobu, která v podstatě bude spíše rozčištěnější, budou tam ty obnovitelné zdroje a jak to vidíte s tou sítí, s takovouto sítí a investicemi do ní. Chceme mít Evropskou společnost energetických sítí, což není tedy v kultuře EPP, ale jak vidíte tu problematiku sítí a financování? A poslední bod legislativa. Vy jste řekl, že navrhneme na konci roku legislativu. Ano, upřímně neukvapte se, protože musíme především dobře se připravit na volby a potom to bude na našem lidu, aby v rámci voleb 2014 rozhodli. Zelená kniha ano, návrhy sdělení ano, zprávy z vlastní iniciativy ano, ale nechme to na volbách, protože z toho vzejde nový parlament, nová komise, tak ať ty přijmou předpisy, aby, ho, aby tyto nové struktury přijaly eh, se na eh, tu budoucí generaci našich cílů. Děkuji, kolego Odí. Tak, prosím, pane komisaři. Takže tolik otázek, čekáme na vaše eh, odpovědi. Asi 15 minut máte. Herr Turmes hat... Ano, Tomos hovořil o otázce, otázce energetický, cen za energii. Ano, je to otázka, která je opravněna. Ano, skutečně v případě ropy došlo k nejvyššímu zdražení a já jsem přesvědčen, že tato cena trvale bude také se zvyšovat a naopak nebude se snižovat. Neboť pravdou je, že v současné době je uhlí velice levné. Z velice prostého důvodu američani dosud Eh, vyráběli prout z uhlí, mají, eh, mají plyn, mají obrovská množství eh, uhlí, ty exportují a je to relativně levné pro energi- trh energií a pro výrobu tepla a elektrického proudu. Sice došlo ke zvýšení ceny ropy, ale je to světová cena mezi americkým trhem a evropským trhem. Neexist, tam je rozdíl přibližně 10%. Dřív tento rozdíl neexistoval, pravda. Ale vzniklo to primárně vlastní, vlastní produkcí ve Spojených státech z, písečného, z písečné ropy a z dalších, ale v zásadě těch 10% není až tak velký rozdíl. Tedy, jestliže se zvyšuje cena ropy, pak v takovém případě pro globální konkurenceschopnost to nepředstavuje žádnou výhodu nebo nevýhodu. Protože v Chicagu, v, Š- v Šanghaji a v Rotterdamu je ta cena vždy stejná. To znamená, je to stejný nákladový faktor pro výrobu tepla, pro zpracovatelský průmysl, pro diesel, pro benzín, pro zušlechtování ropných produktů, tedy pro chemický průmysl. Ale právě toto, jestliže když mám světovou cenu za ropu, která, ať je, to vysoká, ať mám jakoukoliv, ať je jakkoliv vysoká, ale pokud tato cena nemá, nemá vliv na, eh, na konkurence schopnost, eh, tak v takovém případě je to, to zůstává. Ale v případě uhlí, a vzhledem k tomu, že, roce, že, že dojde, k, že zatím žádný členský stát nepřipustil další prodloužení možnosti získávat eh, uhlí ze, při státní podpoře. Nevím, jak to bude vypadat, ale já doufám, že to tak zůstane. Ale v každém případě moje, v každém případě moje země, tedy Německo, akceptuje toto eh, datum a sice napříč všemi politickými stranami. Je to otázka, která se mi zdá být spíš v některých středoevropských státech, anebo také ve Španělsku otázkou otevřenou. To znamená, i tady máme určitou eh, světovou cenu za uhlí, ať už je to z Kolumbie, ze Spojených států, z Afriky, z Austrálie nebo odkudkoliv. A bez ohledu na to, jak vysoká je tato cena, tak k tomu přistupují maximálně dopravní náklady, ale v zásadě je to stejná úrovně. To znamená, je to opět nákladový faktor, který je celosvětově stejný. V oblasti biomasy a biofuel, bio, tak tam máme jiné podmínky. V případě uránia, tam to máme také jinak ale není to v případě elektrického proudu a plynu. A důvody? V případě plynu je to tak, že je to, je to, ví, je to plyn z šejlů. Protože ve Spojených státech to představuje pouze 25 průměrné ceny v Evropě. Ale já se domnívám, že tento šový plyn bude hrát ve spojených, v, v Evropě takovou roli jako ve Spojených státech a to z několika důvodů. K tomu se ještě dostanou. Ale já se domnívám, ale tuto obci také generálně neodmítám. Budou existovat země, kde to bude různé, dejme tomu Spojené státy a Polsko. Možná, možná, že to budou evropské státy generálně, které tak budou postupovat zatímco jiné státy jsou generálně proti, například Francie. Avšak já vám řeknu, že na základě jednání s ruskými partnery samotná ta obce břidličného plynu činí eh, Rusy nervózními, protože jejich koncept je eh, ropovody a plynovody z Eh, Ruska dlouhodobé, dlouhodobé smlouvy, take of pay, to znamená platit, ať už plyn potřebujete nebo ne. A jestliže indexace cen za ropu nebude udržitelná, to znamená, jestliže, jestliže energetické terminály nebo spot markety, tak ty budou mít neustále větší roli v oblasti diverzifikace. Říkám nikoli na místo ruského plynu, ale nýbrž proto, abychom mohli získávat plyn z Ruska za lepší podmínky, to znamená, abychom, by, abychom jednali na úrovni rovnocených partnerů s Rusy. A přesto je jasné, že, nedosažen, že nedosáhneme ceny americký, amerického plynu. Ale v současné době v Americe to roste čtyřnásobně nebo pouze dvojnásobně anebo možná šestinásobně. O no, co ne? Musíme bojovat o to, aby ten rozdíl v ceně nebyl ještě vyšší. Nýbrž musíme akceptovat rozdíly, avšak nikoli změnit. Je to podobné jako v případě nákladů na práci v Evropě, respektive v předev... Eh, většina evropských zemí nejsou země s nízkou mzdou, ale otázkou je, zda je, ta, zda je ta mzda za práci dvojnásobná a nebo desetinásobná oproti třeba Malajzii. Tady to je faktor, který skutečně je důležitý z hlediska výroby eh, přidané hodnoty. Vzděláváním, vysokou infrastrukturou můžeme kom- akceptovat eh, vyšší cenu za práci, avšak nikoli ve příliš velkém rozdílu. A v případě elektrického proudu, tak zde provedli jsme eh, a předložili jsme komparaci cen za elektrický proud v rámci Evropy pro průmyslové účely. Máme tam obrovské rozdíly a stejně tak máme obrovský rozdíl vůči zemím v arabských zemích, ve Spojených státech a také v dalších regionech. A Eh, elektrický proud je pro průmysl neustále důležitější. Ano, samozřejmě. Ekonomika eh, má pouze 3 až 4 na obratu v, z obratu v nákladech za proud, ale jde o to, že když se po, ale pokud se podíváme na to, co, když máme, když máme jednu nohu v ledničce a druhou lednič, a druhou nohu v peci, tak máme v průměru 37 stupňů ale přesto tyto ceny jsou dnes důležitější za prout a za plyn, ty jsou důležitější než ceny za práci. To znamená, tady mám, je tady otázka, karbon, papír, eh, měď, ocel, indus, průmyslové textilie. A pane Tomasi, eh, celkové představen, eh, před, celé představenstvo Edeka jsem měl na jednání. Ne, ale tady se jedná o pracovní místa, pane Tomasi, tady se jedná o pracovní místa. A já bych rád udržel ka- každé pracovní místo. A sice, e, protože to, my to potřebujeme všichni. Stát není pouze high-tech průmysl z větrných, z větrných elektráren. Já už jsem e, odpověděl na vaši otázku ve svém statementu. Vy jste využil tu otázku. Já tedy odpovídám ještě jednou a proto vás prosím, pokud, pokud, budete, pokud zde budete vstupovat do mého statementu méně často, tak si ušetříme čas. Mějme respekt k tomu druhému, kdo hovoří a nechme ho domluvit. To bychom měli zadržovat všichni, tedy evropský Eh, evropské státy, evropský průmysl má své vlastní průmysl a také má problémy s náklady na energie. A já bych se chtěl vyslovit proto, abychom si vytvořili určitý vzorový obraz průmyslu a <laughs> k tomu přizpůsobili energetickou strategii, tak, aby energetická politika nebyla nástrojem k rušení pracovních míst. Další otázky, dámy a pánové. Očekávám s velkým respektem, s respektem vaše rozhodnutí. Já se vyslovuje, pro backloading. Ale takovýto malý zásah se 100 miliony jednotek, tak ITRE výbor to za, za, zamít, ta Envy eh, říká, je, ty to schválili pouze jednou, maximálně jednou, a to uka- ale, po- ale ukažte mi tady změny klimatu ve vašem parlamentu. Je to naprosto politi- je jedna politická změna politického klimatu před de, pěti lety byste z 90% řekli, že backloading je příliš málo. A pokud jsem na radě, a vy všichni jste nejenom poslanci, nebo jste také představitelé a členové svých zemí, eh, vašich odborů, vašich politických stran a svých vlád. A já vám řeknu, v radě v současné době nálada je taková, co se týče roku 2030, a předpisu klimatických cílů, za které se vyslovuji, a v oblasti cílů e, obnovitelných energií a v cílu efektivity, za které se vyslovují, a to nejenom v Polsku, nebo v se řadě dalších zemí, tak spíš ten, ta nálada je, dej nám pokoj a nech, nech nás v klidu. Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, tak ty jsou, ty jsou po uši ve vodě. Ty o energetice to chtějí vidět, slyšet málo. A v Polsku se skrývají, Slova, za Polskem se, se schovávají Češi, Poláci, eh, Slováci, Češi a další, Rumuni. A jsou rádi, že tomu zabránili Poláci svými silnými rameny a svým vetem eh, já se vyslovuji pro pokračování této činnosti za rok 2020, ale tady musíme my všichni, vy, já a my všichni, a také v radě, musíme být eh, pragmatičtí a připraveni ke kompromisu. Eh, nesmíme se zabývat pouze svým vlastním idealismem protože v takovém případě dojde k fragmentaci a ukončení E, e, Evropské energetické komisie V takovém případě nepotřebujeme komisaře pro ochranu klimatu a nepotřebujeme energetického komisaře. A proto skutečně já vás prosím, my všichni se musíme uvolnit. Všichni se musíme uvolnit. A otázka backloadingu je pro mě pouze signálem o klimatických změnách v parlamentu, které, a jsou to změny, které jsou v radě daleko silnější. Proč národní zásahy? Otázka. Obnovitelné energie potřebují i nadále státní anebo ne, státní anebo nepřímou státní podporu. Tady se musíme vidět, že onshore, že, že se dostává na trh off, offshore větrná energie a my považujeme toto za perspektivní věc, ale bude to zapotřebí, zde bude zapotřebí ještě státní podpory. Geotermie, mořská energie, ta bude potřebovat ještě více času a bez státních podpor se neobejde. Fotovoltaika ještě delší dobu bude potřebovat také státní podporu. Avšak z části máme chybné podpory, Eh, máme náhle špatné zna, změny zákonům, zákonů o podpoře. Eh, ano, tady jde o to, že všechno musí být dekre, že, že ta podpora musí být degresivní, protože každá ta energie se musí po určité době dostat na klasický trh. A je to věc, která pro nás eh, představuje důležité stanovisko, důležitý přístup. teplá otázka, co bude do podzima co tedy dostanete od nás tak včas, aby parlament o tom mohl rozhodovat. Zaprvé to bude eh, směrnice o nukleární bezpečnosti v květnu. Na to jste se ptali. Potom na podzim to bude náš návrh pro společnou evropskou, pro evropské povinné ručení a povinné pojištění. A já dávám panu kolegu Tomasovi naprosto za pravdu. Otázkou je, co označíme jako škodu jak rozsáhlý bude ten oblouk, který bude zahrnovat materiální škody způsobené člověku na vlastnictví, na majetku a na přírodě. Já bych rád šel tak daleko, jak ten bude možné, ale řeknu vám jednu věc. Už jsem měl neformální jednání v radě a připravenost rady akceptovat zde velký skok z několika důvodů je velmi omezená. A hlavním důvodem samozřejmě je to, a to také eh, ukázaly rezoluce 13 ze členských států. Byly to členské státy mimo Německo, kterých se to týká a které mají nukleární energii. A ta reakce byla těchto států, nechcem, aby vůbec Brusel do toho mluvil. A i tady Eh, se snažím dosáhnout kompromisu. Ale čím budeme max, maximalističtější, tím spíš nám v radě potom řeknou, bez, bez, tohle to s nám, bez nás, prosím, a pod, odkážou na náš protokol a na archiv, ale eh, realitou zítřka bude něco jiného. To znamená připravenost ke kompromisu, rozpoznat hranice, kam až jde zít, to je a dělat malé kroky, to je důležité, než učinit velký krok, směrem k iluzi a protože to potom nebude mít s realitou získat nic společného. Potom přenesme svůj návrh PCI, tedy které projekty jsou společného evropského známku, energy terminály a další věci. A sice na základě rozhodnutí z eh, rozpočtu. Vis Connecting Europe eh, Facility. Tedy Eh, Otázka energetické chudoby. I zde vám předložíme řešení. Tady jde o následující otázku. Energetická chudoba, mobilita, ale stejně tak, eh, proud, tedy elektřina, teplo a dále, to jsou věci, které jsou bez, bez eh, mimo veškerou pochybnost. Hovoříme o proudu, hovoříme o teple a tak dále. Ale otázkou je, chceme zmírnit energetickou chudobu, cenou, cenou, anebo tím, že ji více započteme do e, koše našeho, našeho státního sociálního systému. Já si vyslovuji pro tu druhou variantu. To znamená nikoli regulaci na pozářku, protože to je vždy zásah do, e, do, do trhu. Příště přijde požadavek na bezplatný chleba, na bezplatné šatstvo a tak dále tady je třeba, že člověk, že, o to, že člověk musí zůstat sám rozhodující ve, o svých věcech a od státu může dostat, by měl dostat rozpočet, tak aby si mohl zajistit vzdělávání, mobilitu, komunikaci, ošacení, volný čas a také teplo a elektřinu, ale aby si, aby si, aby si to mohl aby, aby si to mohl dovolit sám za své a nikoli, aby mu to eh, dával stát. Co se týče finanční pod... Vyslovil jsem se pro finanční podporu eh, v případě ropy. Ale já nejsem proto, aby se spotřebovalo více ropy, ale ty ropné produkty, které Evropa potřebuje, to znamená diesel, benzín, průmyslové oleje, tak ty by měly vytva- vyráběny v rafineriích v Evropě a nikoli už zpracované, získávány z Ruska. Protože tady se jedná o kvalifikovaná pracovní místa v našich evropských průmyslových státech. Pan Brody hovořil o eurobondech. Já to vnímám jako projektové bondy, protože to není moje práce, to je, kolega, to je práce kolegy Rena, ale Project Bonds, proto se, za to se vyslovujeme. V tuto chvíli máme testovou fázi a až dostaneme Connected Europe, prostředky Connected Europe a bylo, bylo by to 5,1 miliard, tak v takovém případě by to, bylo, by, by to nemělo být eh, hotovostní příspěvky, s tím se dostaneme dál. Nejprve by to mělo být ve formě garancí, účastí na rizicích a project bonds, které budou poskytovány. Protože v takovém případě z té částky je pro realizaci evropské energetické infrastruktury udělat daleko víc. Pak to byla otázka, jak to vypadá s našimi ruskými partnery. Opět budeme mít v Moskvě summit teď ve čtvrtek a v pátek. Je tady jeden základní problém. Rusové naše balíky vnitřního trhu akceptují, akceptují unbundling a pár access, ne, respektive neakceptují a chtějí mít takový agreement, že z Ruska eh, eh, produktovny, které, které jdou z Ruska, tak aby tyto produktovny získaly eh, od unbundlingu výjimku. Ale já to považuji za nemožné, protože naše pravidla to jsou to, to jsou pravidla, která existují. Musí to akceptovat honorové, musí to plnovat eh, hráči z Evropské unie, ale ta stejně tak z Ruska. Ale já se obávám, že se Rusové stanou v této oblasti partnerem, protože víme od, od Rosneftu, od Rosneftu anebo <laughs> z Novateku, ty produkují, exportují pouze ropu, ale ty budou využít Eh, ty, ty, ty se budou snažit také dostat, eh, dostat sem a působit na nás také eh, silou plynu. Znamená, že protože my realizujeme svou hospodářskou soutěž a když exportujeme do Ruska, a paralelně dochází k tomu, že tady by nedocházel export z ropa. Co je pro nás důležité, tak to jsou vody. Jakmile bude a pro rok 2020, ať to, to bude 80, 60 nebo 70 miliard, tedy jaké jaké náklady budou na výzkum, ale tady si buďte jistí, jistí že v našem návrhu rozpočtu pro výzkum energie set plán a zde zahájené a budoucí projekty budou představovat velice důležitou, také finančně zajištěnou část. A tady jsem s velkou radostí četl souhlas parlamentu protože to téměř ze 100% odpovídá mým představám. E, dále e, vytvoření evropské společnosti. Náš systém pipeline a naše sobakryci by, měli, by ty bychom měli vyvinout sami. E, tady není žádný vzor nebo žádná, žádná možnost srovnání. Podívejme se na Čínu. E, v Číně existuje jedna společnost, která má 80% e, produktovodů, ale já jsem realisty. E, členské státy se nevzdají těch svých částí. Členské státy nikdy neumožnou, aby, aby to šlo na, na evropské úrovni a proto máme pouze dvě možnosti. ENCO, ENCO, G tedy provádět zde maximální koordinaci a prostřednictvím EISA re, harmonizovat regulaci v Evropě. A tady jsem realistický a domnívám se, že v těchto oblastech, že toto jsou naše nástroje, k tomu, abychom dosáhli čehosi podobného, uvědomující si, že zde existují národní a regionální rozdíly a také různé zájmy, které pravděpodobně e, jsou zájmy, které jsou protievropské. evropské společné síti. Dále jste hovořili o atomových elektrárnách. Ano, samozřejmě, co se týče zátěžových textů, tak tam jsme zkoumali externí příčiny, avšak materiál, materiálové příčiny zkoumány nebo, do, Protože ty jsou involvovány do otázky, jakým způsobem, jakým způsobem hod, eh, tyto eh, trhliny a další škody hodnotí eh, belgičtí kolegové a E, za jakých podmínek jsou při, schopni a ochotni opět uvést tato zařízení do provozu. Ale to je už otázka objektivity a kvality belgického regulátora a belgické vlády, že my můžeme poradit, ale my je nemůžeme nahradit. Protože to odpovídá subsidiární evropské struktury. struktuře. Děkuji vám. Bene, ringraziamo. Dobře. Děkujeme panu komisaři, že přišel za námi a děkujeme i, že tak adekvátně a obšírně reagoval na otázky jemu položené. Děkujeme a eh, hodně úspěchu do vaší práce. Uvidíme se příště. Dobře, my budeme pokračovat. Máme čtvrthodinový sklus, ale nic vážného to doženeme. Teď nás čeká kolega Vidal Quadras, který je zpravodajem ke směrnici o jakosti paliv a e, směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tak, pane kolego, Vidal Quadrasi. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Zde bych chtěl mm, přivítat kolegyni Corinne Lepage, která je zpravodajkou za výbor Envy a která laskavě přišla i sem na tuto diskuzi, abychom lépe koordinovali činnost obou výborů. Vítejte, Korin. Přátelé, dnes začínáme v našem výboru diskutovat o návrhu který možná má určité kontroverzní aspekty, ale přesto doufám, že nalezneme schodu. Cílem návrhu, určitě na tom se všichni shodneme, cíl je dobrý. A to řešit ty eh, nepřímé změny ve využívání půdy v souvislosti s produkce obnovitelných zdrojů, biopaliv respektive. Takže zde Máme eh, eh, stávající půdu, která se používá pro eh, produkci obnovitelných zdrojů a stávající vlastně zemědělská výroba se tímto zruší, odsune a tedy primárně Ehm, třeba nezemědělská půda, jako lesy, eh, louky a podobně, se potom přetvoří pro zemědělskou půdu, pro, na zemědělskou půdu pro účely eh, výroby obilí a tak dále. Takže samozřejmě to znamená další emise, eh, je to na úkor biodiverzity. To je jev, který Eh, snižuje naše úspory CO2, ke kterým by jinak obnovitelné eh, zdroje biopaliva měly přispívat, měly by přispívat v našem boji proti změnám klimatu. Avšak opatření, která navrhuje komise, ty v nás zbuzují určité otázky. Tři hlavní témata si zaslouží naši pozornost. A to první je, eh, ta, jsou tedy faktory, které každé plodině dávají určitou hodnotu podle tedy emisí. A komise zde vytvořila takovou povinnost reportingu, kdy se musí nahlašovat tyto faktory a dokonce i, i jsou zde vědecké poznatky, které se týkají těchto tedy eh, faktorů emisí, ty nejsou jednomyslné, ale i komise uznává, že ILUK, že tento faktor nemůže být přímo měřen, zjištěn. A takže je to spíš otázka hodnocení, a což znamená, že musíme využívat různé ekonomické modely. A jako je to vždy v případě podobných modelů, tak modely vždycky mají své limitace a určitou míru nejistoty. Je tedy rozumné, abychom v závazné legislativě zaváděli faktory, které jsou kontroverzní a které musí být průběžně aktualizovány. To je otázka, kterou si musíme položit. Teď v souvislosti s tím, jak má být legislativa. No přece legislativa musí být stabilní a předvídatelná. Druhý bod je Eh, těch 5% eh, eh, rozdíl, 5% rozdíl vůči těm konvenčním komoditám. Jde o to tedy, abychom zachovali si jejich stávající úroveň, ale musíme vzít do úvahy investice, které byly podniknuty do našich kapacit s cílem splnit eh, ten cíl 10% obnovitelných zdrojů v dopravě v roku 2020, 10% podíl. To je závazný eh, cíl. Zdá se, že členské státy ale nebudou schopny splnit tohoto cíle, pokud se tam eh, uloží jako povinnost těch 5%, ale jako alternativa elektrické motory u vozidel, potom vylepšování tedy účinnosti motorů, se týče spotřeby, tak to eh, by mělo stačit, abychom tedy, eh, abychom tedy eh, i tedy splnili tento cíl, ale nemůže přece dojít k diskriminaci těch konvenčních biopaliv, protože tady přece jde o to, abychom byli energeticky nezávislí, abychom i rozvíjeli venkov. To nemůžeme ignorovat. A potom multiple counting, to, že se to započítává několikrát. Členské stát, komise umožňuje členským státům, aby dvakrát, dokonce čtyřikrát eh, eh, započítávali biopaliva, eh, když budou vykazovat ten desetiprocentní cíl. Jako plní, já se kladu otázku, zdáli, hm, tím se mají motivovat k produkci biopaliv, nebo zdáli, je to nějaký aritmetický trik pouze, aby se umožnilo, členským státům uměle tento cíl splnit. Tedy to, několika, to, to tedy započítávání několikrát, to je vlastně dvousečná zbraň, protože vlastně tím se e, omezuje e, produkce biopaliv. A takže bychom se měli skutečně zamyslet, zdali vůbec tato, toto je vhodné. Ale v naší e, energii, v naší energetice biopaliva jsou hlavním nástrojem, eh, představují určité výhody v různých oblastech, protože nejenom přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů, ale také i snižují naši závislost, energetickou závislost a zároveň i eh, podporují ekonomický rozvoj v průmyslu i v zemědělství. Náš přístup tedy musí být ale komplexní což neznamená, že bychom neměli přijímat opatření, abychom snižovali eh, ten eh, faktor emisí, ale měli bychom se snažit o taková opatření, která mají co nejmenší dopad eh, na ty výhody spojené s biopalivy, abychom nepoškozovali průmysl, a teď především v této těžké době krize. A mimo jiné, jedna taková myšlenka je, že bychom vytvořili podcíl Eh, pod takový vedlejší eh, cíl eh, mm, pro tedy ta biopaliva, která teď nejsou komerčně k dispozici zatím, abychom posílili jejich produkci, ale v tomto případě budeme muset si stanovit ještě i ty podcíle, vedlejší cíle za rok 2020, abychom vytvořili důvěryhodný rámec. Další myšlenka by bylo i motivovat k takovým eh, eh, opatřením, která by zmírňovala dopady, kdyby se zvyšovaly eh, výnosy a i zároveň produkce tedy těch obilovin. A za závěrem, tedy zhruba řečeno, závěrem, tedy končím, paní předsedkyně, jsme musíme řešit následující dilema které se těžko řeší. A to buď e, e, opustíme ten 10% cíl e, podílu obnovitelných zdrojů v dopravě, protože tady máme to, že se to započítává několikrát a tak to je, anebo se budeme snažit nalézt opatření, abychom zmírnili ten faktor emisí a tím, že tedy snížíme tu produkci těch biopaliv první generace. A já vím, že to není evidentní, musíme tedy spolupracovat, samozřejmě v dobrém duchu spolupráce a snažit se o řešení. Budu se těšit na názory vás všech. Eh, se stínovými zpravodaji již jsme vedli produktivní diskuzi eh, o všech těchto bodech a určitě eh, se těším i na mm, diskuzi s ostatními. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane kolego paní Thompson na tři minuty, prosím. Grazie per la parola, signora Presidenza. Almost the entire energy Skoro celá spotřeba energií v dopravě je z fosilních paliv. To je velký problém. Pan komisar právě říkal, že ceny ropy rostou. Proto by Evropa měla jít zelenými investicemi a cestou trvalé udržitelnější dopravy. Myslím, že biopaliva a elektrická a vozidla, která se do toho také, myslím, musí počítat, nás dovedou k dopravnímu sektoru bez eh, fosilních paliv. Pamatujte, že 10%, o kterých jsme hovořili, o kterých jsme rozhodli, eh, je 10% obnovitelných energií, ne 10% biopaliv. A proto bychom se také měli zabývat eh, dalšími možnostmi, jinými možnostmi, jsou biopaliva. Musíme mít na paměti, že biopaliva, která používáme v dopravě, by měla být eh, trvalé udržitelná, měla by vést k snížení emisí, měla by vést eh, k zabránění odlesňování a zvyšování cen potravin. Proto by Evropská unie měla tlačit na eh, tvorbu biopaliv a příslušní vozidel, které budou používat. Myslím si, že strop 5% eh, je příliš vysoký. Oproti eh, biopalivům první generace by tady to nemělo přesahovat 4%. Jedině tak se dostaneme eh, skutečně k trvale udržitelným biopalivům. Myslím, že je velice důležité eh, zaměřit se na nějaký eh, separátní cíl. Měl by to být závazný podcíl alespoň 2%. Druhá generace je na trhu už dnes k dispozici a etanol druhé generace už je teď vhodný k výrobě ve velkém. Řada lidí se ptá, jestli eh, máme všechny eh, suroviny k této výrobě a můžu vám říci, že Evropa má spoustu bioproduktů eh, ze zemědělství, například slámy. A z té se dá vyrábět druhá generace biolihu v lednu 2012 Bloomberg vydal eh, zprávu o možnosti vytvářet pracovní místa v výrobě biopaliv. A já si opravdu myslím, že tam můžeme vytvořit spoustu nových pracovních míst a zpráva poukázala na to, že, že bude možné eh, vytvořit 100 tisíc pracovních míst, eh, když budeme dávat nebo přidávat 10% biolihu k benzínu. Ovšem, eh, musíme s to udělat tak, abychom neovlivnili životní prostředí. Mohli, kdybychom eh, to udělali pořádně, tak můžeme vytvořit až 1,8 milionů pracovních míst do roku 2030, takže zabýváme se také tímto. Děkuji. Děkuji. Kolega Turmes, tři minuty. So thank you for your input. Um, what Commission has proposed... Komise navrhuje uh, něco, co už přichází dva roky, dva roky později. Tohle je výsledek až vyjednávání. Uh, nebo to jsme navrhovali už při vyjednávání o, o uh, směrnici o, o v obalech v roce 2011. Tady oni akorát teď eh, zajišťují, aby eh, ten posouzení životního cyklu eh, byl úplně komplexní a ne. A to tedy pro, pokud jde o vytváření oxidu uhličitého. Takže teď už konečně vidíme, jak to je. Já si myslím, že dobré, že komise teď předložila čísla, ve Spojených státech už mají eh, dobrou legislativu, tady na to nemáme eh, patent, můžeme se poučit z amerických zkušeností. Myslím, že eh, tohle nemůže být prostě jenom politika řízení a kontroly. Musíme prostě nějakým způsobem tyto faktory eh, zavést, ty faktory ILOC až eh, do směrnice o kvalitě paliv. Protože rafinérie potom budou motivovány zaměřovat se na eh, paliva, která mají vysokou hodnotu. A bez vazby na tržní cenu bychom byli vlastně u řízené ekonomiky. Takže musíme se zamyslet nad tím, jak to udělat inteligentně. A při jiných příležitostech vám k tomu řeknu ještě další věci, které eh, budou v debatě velmi důležité. Grazie, la parola kolega Chichester. Děkuji, kolega Chichester, prosím. And, uh, can I thank, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat kolegovi Vidalovi Kvadrasovi za velice jasnou prezentaci toho dilematu, které před námi stojí této věci a já bych zde eh, chtěl vyjádřit podporu jeho linii a zároveň skonstatovat, že ano, jasné je, že musíme, musí tato tematika eh, být eh, jasná všem, abychom motivovali podniky investovat. Asi půl miliardy liber průmysl investoval již do eh, třeba nějakého zařízení a pak čeká na rozhodnutí, jak to půjde, kam, jakým směr zvolíme. Mám dvě otázky. Jednak, jak je to s těmi všemi eh, elektrickými motorovými vozidly, která mají pomoci splnit ten desetiprocentní cíl. Já implicitně souhlasím s panem Vidalem Kvadrasem, že asi takto tam se nedostaneme. A za druhé, měli bychom být nějaké hodnocení dopadu Měli bychom tedy mm, e, mm, mít jasno, jaký to má smysl, protože zatím se točíme v kole ohledně biomasy a biopaliv, e, a, e, protože víme, že tam jsou i nevýhody, no to není tak úplně jasný, jednoduché. To musíme tedy přehodnotit a jak jsem řekl, to je zatím předběžná diskuze, děkuji Vidalovi Kvadrasovi, že na sebe vzal tento těžký úkol a já udělám vše, abych mu v tom pomohl. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Takže poté, co, jsem si, co jsme si vyslechli eh, zpravodaje stínové, takže teď paní Lepáž, zpravodajka za Envy. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, zpravodaji, panu Vidalovi Kvadrasovi a jsem eh, ráda, že eh, eh, spolupráce mezi námi je dobrá, i když to téma není vůbec jednoduché. Zde souhlasím, co před chvílí řekl, jak je to obtížné. Myslím, že tady je několik bodů, u kterých velice snadno se dohodneme. První, to je, že cíl je snižovat eh, naše emise skleníkových plynů to je základní vodítko, kterého se budeme držet. A druhý cíl, to je cíl vzít do úvahy investice, které e, různé subjekty podnikly, protože jsme jim to radili, oni tedy investovali do biopaliv první generace, jak jim říkáme. A to teď jde o to, abychom především v době krize eh, na evropském území eh, tím naším rozhodnutím negativně neovlivnili zaměstnanost. A za třetí, je třeba vyslat jasný signál, jakým směrem se chceme ubírat v této politice. První věc. Není udržitelné mít za to, že si budeme muset zvolit mezi tím, jestli budeme jíst anebo řídit to nejsou politiky, eh, které by mohly být dlouho udržitelné. Ne. Proto je dobré vyslat nějaký nový signál, ale on není tak nový, poněvadž ve směrnici z roku 2009 a v diskusi, která proběhla ve své době v parlamentu, tak již tehdy se o tom hovořilo, že je třeba uh, abychom přešli k druhé generaci agropaliv. O tom se mluvilo právě proto, že nemůžeme mít nějaký e, systém, který by byl udržitelný a který by především v zemích na jihu, ale i jinde, nejenom tam, tak tam vlastně e, ta produkce, která by měla směřovat na potraviny, tak se transformuje na biopaliva a mm, s tím, že vlastně e, Eh, lidé nemají dostatek potravin, které každodenně potřebují kvůli tomu. Takže asi na tom se všichni zhruba shodneme. A dále, jak nalézt tu správnou úroveň, eh, správnou úroveň, co se týče těch 5%. Je to ta správná norma, musíme jasně říci, jakým směrem půjdeme, je třeba nebo není třeba eh, oddělit o sebe etanol od mm, bionafty, to je otázka, kterou je třeba si také položit, protože dopady, pokud jde o ILOC, tak ty vůbec nejsou stejné pro tyto dva typy paliv. A dále musíme skutečně zachovat faktor 2, 4, tak jako navrhuje komise, pokud ano, tak podle kterých kritérií. A s tím, že tato směrnice, a zde souhlasím s tím, co řekl kolega před chvílí, tato směrnice se snaží motivovat k novým technologiím, k novým pracovním místům eh, a k výrobě druhé generace biopaliv, takže je třeba, aby to bylo udržitelné, tak aby ty investice, které se provedou, aby byly také dlouhodobé. A dále třeba vzít do úvahy i ten faktor ILOC. Pan Vidal Quadras před chvíli říkal, že by měl být přehodnocen, pravidelně přehodnocován, protože věda postupuje vpřed, ale to nebrání tomu konstatování, že to je ten správný směr. Přece chceme mít nějaký globální přístup a není vůbec žádoucí, abychom dávali přednost agropalivům, jejichž dopady budou de facto negativnější než pozitivnější ve světle našeho globálního cíle, a to je snižování emisí CO2, a tedy skleníkových plynů. Takže, paní předsedkyně, mm, takže eh, takto já zhruba přistupuji k této zprávě a přeji si, aby faktor ILOC byl to do úvahy. Myslím si, že to je důležité. A také bych ráda, abychom našli tu správnou úroveň tak aby naši investoři nebyli penalizováni, ale zároveň, aby ty investice se vyvíjely dynamicky a abychom měli co nejracionálnější kritéria, což je to nejtěžší. A tak, abychom podle těch racionálních kritérií přijali správná rozhodnutí, ta nejlepší. Děkuji, paní Lepáš. A nyní má slovo pan Grips. E, dziękuję Pani Przewodniczącej. Ja dziękuję za e, tą prezentaci, jak powiedziano, wstęp. Děkuji paní eh, předsedkyni a děkuji eh, také eh, panu Adrasovi za úvodní prezentaci a myslím, že je správné konstatování, jestli chceme dosáhnout 10% podíl obnovitelných energií v dopravě, a jestli chceme motivovat dopravce do investic do tohoto sektoru v budoucnosti. Eh, a jestli eh, přetrhneme tu tenkou nit eh, důvěry, která vznikla. V Evropě, dávám příklad z Polska, v Evropě se dělá především biodiesel, ve Spojených státech především biolích. V Polsce je třeba nějakých milion dvěstě tisíc tun oleje z řepky. A kapacita v současné době je 3,5 miliony tun a vyrábí se o nějakých 3 miliony tun. A všechno, co je nad 2 miliony 200 tisíc tun, vzniklo až na těch 3,5 milionů tun, vzniklo vzhledem k pobytce, že obnovitelné eh, zdroje energií, včetně biopaliv, jsou směrem eh, budoucího vývoje. Neinvestoval do toho, eh, neinvestoval do toho stát, ale jenom podnikatele, kteří se na to vzali úvěry a domnívali se, že tohle bude mnoholetá investice. A v tuto chvíli se nás ptají, do čeho nás chcete zase nalákat příště, do jakého problému, protože spousta z nich ještě nesplatila úvěry na ty Eh, výrobní kapacity. A my tady najednou říkáme, eh, omezme eh, pět, tedy ten podíl biopaliv na 5%. Čili musíme se vážněji zamyslet nad tím, čeho chceme dosáhnout. Já chápu tady tomu ten efekt ILOK, a že je třeba chovat se odpovědnost, ale nemůžeme zrujnovat nebo zničit tu tenkou nit důvěry v evropské instituce, která z roku eh, na rok prostě mění své předpisy. A ještě jedna věc. Pamatujte prosím na to, eh, co je podstatné vzhledem k provozování zemědělských, země, hospodaření zemědělství. Nějakých 70, 80, 90 pěstovaného, eh, pěstovaných rostlin jsou, mm, jsou v obiloviny Často místo eh, v obilovin lze akorát eh, eh, pěstovat řepku, aby se obnovovala půda. Čili tohleto je velice užitečné. A potom produkce bioetanolu a bio, bionafty. Z toho vznikají ještě vedlejší výrobky. V Polsku například to je 600-700 eh, tisíc tun eh, vysoce bílkovinných eh, krmiv. Čili to není trhat někomu jídlo od úst. A do Polsku najednou dovážíme tisíce tun sojově modifikované soji a najednou tady milion tun krmiv eh, vyhodíme. Čili eh, nesmíme ten segment vnímat jenom tak eh, úzce, kolik procent tedy představují ta biopaliva. Prego. Vielen na to, jak pokročil čas, budu velice stručná vzhledem k tomu, že máme první kolečko diskuse, tak zaprvé děkuji za vynikající úvod do problematiky. Připojuji se ráda k tomu, co řekli moji předřečníci a chtěl bych pouze zmínit to, že nesmíme porušit důvěru. A musíme garantovat investiční jistotu, protože to je téma v této oblasti velice důležité. Nemůžeme první generaci biopaliv podporovat politicky a potom říct, tak pryč s tím a a tím, že jsme zpřísnili své cíle, eh, tak bychom porušili právě důvěru, a to především u malých a středních podniků, které v oblasti, které se chopily iniciativy a postavily na tom své existence. A to znamená, aby působili na trhu v oblasti biopaliv. To znamená, naprosto jasně se vyslovuje, protože při veškeré euforii a při úsilí, abychom samozřejmě podporovali druhou generaci biopaliv, tak je důležité, aby ty prvotní investice do první generace biopaliv měly svou šanci, aby se dále rozvíjely. Takže musíme zde postupovat velice mírně a děkuji kolegům jako, jako Kvadras, že se o tom změnili, protože tady je obrovské dilema, jakým způsobem je, jakým způsobem budeme pokračovat při zmi, ve změnách v, této, v těchto podporách. Ano, děkuji. A komise, prosím. Kud máte k tomu co říci? Thank you very much, Madam uh, Chairman. And also given this late hour, I'll be very brief. Um, we're very... Děkuji vám, uh, paní předsedkyně, a uh, jsem rád i za tuto první uh, debatu. Ty kří, tři klíčové otázky uh, jsou opravdu uh, klíčové, o kterých hovořil pan zpravodaj. Jsou to faktory ILOC, eh, pětiprocentní omezení a je to to více násobné započítávání a jsme toho svědky i na radě, že tohle jsou přesně ty věci, které se budou muset projednávat. Jako komise se domníváme, že ten návrh, který jsme předložili, je správná reakce na výzvy, kterým dnes biopaliva čelí. Teď víme eh, více, než eh, jsme viděli v roce 2008, eh, kdy jsme vyjednávali o té směrnici. Víme, že jsou tady problémy s nepřímými emisemi závažné a že bylo užitečné se jimi tak či onak zabývat. Domníváme se, že ten návrh, který jsme předložili, dosahuje správnou rovnováhu mezi těmi jednotlivými různými zájmy, o které tady jde. A Mm, tedy snižuje to nepřímé emise, ale zároveň to respektuje ty investice, které už byly učiněny. Ale nejdůležitější je, že ehm, to vydává velice jasný signál o tom, jaká biopaliva chceme do budoucna. A myslím, že o tom tady někteří řečníci již hovořili. A sice eh, průmysl teď eh, čeká na tento signál a ten signál musí být velice jasný. A já myslím, že eh, vydávám, vysíláme jasný signál. Nejdříve říkáme, že chceme omezit další podněty pro biopaliva první generace, které mají nejvyšší, které mají nejvyšší nepřímé emise, chceme ještě tím čtyřnásobným účetnictvím nebo započítáváním přinést další podněty. Ale tohle jsou, myslím, ta nejdůležitější biopaliva, eh, která dnes máme. Čili myslím, že tady máme víceméně správnou rovnováhu, ale i tak se velice těšíme na debatu. Ještě jsem chtěl hovořit eh, o jedné eh, věci, a sice o požadavku na posouzení dopadu. Teď si tady udělám reklamu. Komise provedla velice důkladné posouzení dopadu, které je k dispozici a doufám, že budete mít možnost si také prosudovat. Děkuji. Děkuji, dobře, děkuji komisi za příspěvek a závěrem slovo má kolega Vidal Quadras, prosím. muchas gracias. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že tady můžeme být spokojeni s výměnou názorů. Je to první diskuze pro ně, poněvadž se nám podařilo něco podstatného a to je identifikovat a vymezit si, v čem je problém. A na základě tohoto můžeme nalézt řešení, které podpoří většina, avšak již dnes jsme viděli, že existují určité schodné body. Například nemůžeme ohrozit investice, které již byly podniknuty. To nikdo nespochybňuje to téma. Musíme chránit tyto investice. Za druhé, eh, nemůžeme vytvářet nějaký dojem, že regulace eh, je nestabilní, nepředvídatelná. No to nejde, eh, protože to by bylo špatné pro investice, kdyby existovalo nějaké klima nejistoty. To není vůbec dobré pro rozvoj celého odvětví. A za třetí, všichni souhlasíme s tím, že musíme zmírňovat negativní dopady změny užívání půdy. A jak to udělat? Komise navrhuje určité nástroje, ten limit 5%, potom zde máme tam navrhuje seznam těch biopaliv eh, druhé, třetí generace, které by mohly eh, Eh, dostává takovou prémii, eh, protože by přispívali k plnění cíle. Takže to je celá řada možných cest, které je třeba dobře prostudovat a jako vždy je třeba navázat na dobrou práci komise a snažit se ji ještě vylepšit. O to se pokusíme, paní předsedkyně, a já tady spolehám na podporu všech kolegů. Děkuji. Děkuji kolegovi Vidalovi Kvadrasovi připomínám, že příští diskuze na toto téma je 24. a 25. dubna a děkuji za vykonanou práci všem kolegům. Připomínám ještě, že příští schůze, tedy naše schůze, bude 24. a 25. dubna, vzhledem k tomu, že 11. schůze byla zrušena. Děkuji. Děkuji za Eh, pracovní den, který jste se mnou strávili a přeji hezký večer.